Dámy a pánové, navrhuji, abychom se bezprostředně pustili do práce. Nejprve nás čeká slyšení o problematice sociální integrace žen, které jsou příslušnicemi menšinových etnických skupin tedy etnických menšin. Vítám vás tu všechny. Nejprve bych ráda poděkovala Antony Parvanové, která je spravodajkou k otázce migrantů a etnických skupin již existujících. Ráda bych rovněž poděkovala všem odborníkům a odbornicím, kteří souhlasili s tím, že nám během tohoto slyšení přednesou své názory, své zkušenosti a budou k dispozici také pro naše dotazy. Ráda bych samozřejmě přivítala i vás všechny, členy a členky výboru. A mezi našimi expertkami tedy paní Greinerová, šéfka sítě pro eh, migrující ženy v Německu, Izabela Mikalaky, která je viceředitelkou Evropského centra pro práva Romů. Ty vystoupí v rámci první části panelové diskuse. Ráda bych také přivítala pana Fotakise za Evropskou komisi, který rovněž vystoupí na našem slyšení. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Dále nás bude čekat nesmírně zajímavá diskuse o postupech integrace s paní Mele Jensenovou z Dánského informačního centra pro ženy a rovnost mužů a žen. A samozřejmě si vyslechneme pana Ejupa, předsedu výboru pro ochranu před diskriminací z Bulharské republiky. Vítejte. A kromě toho ještě na závěr si vyslechneme paní Bar, eh, či Bach, pardon, paní Bach z Evropského ženského lobby, která nám také přednese některé návrhy. Děkuji mnohokrát. A nyní bez dalších odkladů dám slovo paní Parvanové, která nás zapar- okamžiku opustí, aby hlasovala ve výboru pro životní prostředí a pak se k nám opět vrátí. Takže prosím, paní Parvanová, máte slovo. Thank you, uh, Mrs. Maureen. Uh, eh, děkuji, paní Šertě, vážení kolegové, dámy a pánové. V první řadě bych eh, chtěla říct, že jsem velice ráda, že jsem zde, že budu hovořit eh, o sociální integraci žen, které patří k menšinám. V první řadě bych chtěla říci, že náš výbor, který se zabývá právě žen v Evropském parlamentu, se velice intenzivně zabývá těmito otázkami. A po tomto slyšení eh, připravíme zprávu, která se bude detailně zabývat těmito otázkami, budeme se zabývat eh, ženami, které patří k menšinovým skupinám. Dále se budeme zabývat otázkou žen, imigrantek. Je to pravděpodobně vysoce ambiciozní cíl, nicméně během dnešní diskuse bychom měli hovořit o rozdílech mezi těmito skupinami. Měli bychom se zaměřit na to, zda existují určité diskriminační praktiky právě, které jsou způsobeny tím, že ženy patří k určitým menšinám nebo jsou to migrantky. Čili jsem spravodajkou na toto téma za výbor pro práva žen a podobně jako ostatní kolegové v tomto výboru se zabýváme otázkám právního prostředí. Bereme v potaz eh, otázku, že žijeme v multikulturní společnosti, jsou tady nejrůznější kultury, náboženské komunity, musíme vzít eh, v potaz integraci těchto skupin do Evropské unie. Musíme zdůraznit také skutečnost, že když jste ženou a patříte k této skupině, tak to není žádný handicap v demokratické společnosti. Sehrává to čím dál tím větší úlohu, jak sociální, tak ekonomickou. Má zpráva má hodnotit sociální politiky v Evropské unii právě v případě žen, které patří k takovýmto menšinám. Máme se podívat na to, kde tyto politiky fungují, kde naopak jsou problémy a najít řešení. Tři aspekty, které zdůrazňuji v této zprávě, je jednak úloha integračních politik v Evropské unii, úloha žen, etnických um, komunit a také genderových politik. Musíme vzít v potaz nejrůznější potřeby Eh, těchto žen, které velice často jsou ve vzájemném konfliktu, které musíme harmonizovat a musíme identifikovat tyto potřeby a způsoby, jak je vzájemně sladit, abychom mohli naplnit právní aspekty žen, které patří k menšinovým skupinám, aniž bychom eh, ztratili kontinuitu eh, těchto etnických skupin. Musíme zajistit sociální integraci na evropské úrovni, protože integrační politika je odpovědností jednotlivých členských států a z tohoto důvodu se právě těmito otázkami zabývá náš výbor. Nicméně integrační politika je čím dál tím důležitější právě na úrovni Evropské unie. A musíme vytvořit společný přístup v rámci právního rámce. A komise zdůrazňuje, že sociální a ekonomické aspekty jsou důležité také v kontextu stárnutí našeho obyvatelstva. Musíme vzít potaz imigrační ženy, ženy eh, z migračních skupin. Vytváříme podmínky, které nám pomáhají řešit problémy, překážky, aby tyto ženy měly lepší přístup a jsou pocit sounáležitosti. Není to pouze otázka legislativních nástrojů, ale také nejrůznějších administrativních a dobrovolných činností. Chceme upozornit na určité podmínky, na celkový kontext sociální integrace žen z menšinových skupin a oproti ženám, které patří k většině. Co se týče eh, jazykových znalostí, vzdělávání, dále bydlení, podmínek ve zdravotnictví, kvality práce, dalších pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu je důležité, abychom dále posílili naše snahy jak na evropské, tak na národní úrovni abychom mohli využít stávající nástroje, opatření a abychom tímto způsobem umožnili těmto ženám z menšinových skupin, aby měli kvalitní život. Takže jsem s pravodajkou zprávy, která také se bude hlasovat ve výboru pro životní prostředí. Bude tam muset odejít během 15 minut, protože to je také oblast, které se plně věnuji. Děkuji. Merci, madame Děkujeme, paní Barvanová, děkujeme za vaši prezentaci, stručnou prezentaci hlavních směrů práce. Ráda bych přivítala také všechny mé kolegy, mé kolegyně, kteří je které v tomto výboru pro práva žen Evropského parlamentu se zabývají problematikou rovnosti mužů a žen v celé Unii A mám omluvit paní Evu Svensenovou, předsedkyně našeho výboru, která tu dnes bohužel nemohla být, ale také s velkou pozorností a s velkou politickou vůlí se věnuje práci našeho výboru. E, nyní si vyslechneme naše odborníky. Předám hned slovo paní Greinerové, e, předsedkyně Evropské sítě pro migrující ženy v Německu. Máte slovo na 15 minut a budeme dbát na to, abyste dodržela tento čas. Děkujeme a máte slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Mám velkou radost, že mám příležitost pohovořit zde o tématu, který je mi velmi blízký a který, je, který se také velice týká Evropské sítě migrujících žen, jejich eh, předsedkyní eh, jsem v současné době. Naše síť migrujících žen je organizace pro ženy, která vychází z mezinárodní platformy. Celkem je zde, eh, jsou zde národní platformy 13 zemí EU a také jednotliví členové z 20 zemí. Máme zde také řadu odborníků na různá témata, která se týkají právě migrujících žen. Všichni naši členové pracují na různých eh, tématech, která eh, na národní úrovni, na vnitrostátní úrovni a také se snaží synchronizovat své úsilí, aby se jejich eh, činnost projevila i na úrovni Evropské unie. Co se týče naší historie, tak začali jsme nebo tento projekt začal v lednu 2007 na třídenní konferenci v Bruselu. Eh, právě Evropská eh, lobby žen vyzvala odborníky z různých organizací pro migraci žen, aby sdíleli své informace, protože stále více migrujících žen pracuje v Evropě. Výsledky tohoto prvního setkání eh, vyšly v publikaci, která se nazývá Rovná práva, rovný hlas migrujících žen v Evropě. Jsou zde určitá Eh, určité oblasti, kde se snažíme o lepší integraci, sociální integraci migrujících žen. A také jsme identifikovali určité překážky. Za prvé se to týká, ehm, je nutné ujasnit právní status těchto žen. Znamená to, že když například se eh, muž ožení se ženou z jiné zahraniční země, tak ta žena musí v té zemi pobývat dva roky, než získá trvalé, eh, trvalé povolení k pobytu. A například i když třeba dochází k různému domácímu násilí, tak ta žena v této situaci má veliké problémy vymanit se eh, z tohoto stavu. Dalším, eh, další otázkou, kterou řešíme, je vzdělávání a zaměstnání. Eh, velice často jsou to ženy nekvalifikované a ženy sami se ptají, proč mají zvýšit svou kvalifikaci E, myslím si, že zde bychom se měli soustředit na tuto otázku vzdělávání migrujících žen a vést také různé politické kampaně a osvětové kampaně, a abychom se snažili e, zajistit to, jak zvýšit eh, úroveň zaměstnanosti, pardon, úroveň vzdělanosti těchto migrujících žen. Co se týče zaměstnávání těchto žen, tak tyto ženy pracují často na místech, která jsou eh, málo placená a také jsou zde eh, špatné pracovní podmínky. Velice často mají tyto ženy také problémy, aby dokázaly využívat svá sexuální a reprodukční práva a chránit své sexuální zdraví. Eh, velice často se také těchto žen nikdo neptá eh, nebo nemají příležitost k takzvanému plánovanému rodičovství. Dále je zde problém také s násilím na ženách, je zde eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů, takzvané vraždy ze cti, také je zde problém s obchodováním se ženami a s dalšími záležitostmi. Co se týče, my usilujeme o to, aby tyto ženy měly nezávislý právní statut, eh, možná tedy statut imigranta, ale chceme, aby zde byly jasné procesy, jak eh, dosáhnout eh, trvalého statusu v zemi, kde ženy mají trvalý pobyt. Také je nutné vyřešit nedostatek práv těchto migrujících žen. Domníváme se, že bychom měli více hovořit také o pro, problému žen, o migrujících žen, které nemají doklady, které jsou jakoby nelegální migrantky, ale zároveň pracují. V této oblasti dochází často k různému zneužívání, protože tyto ženy se třeba nemohou obracet na, polici, na policii v případě nutnosti a jsou tedy zranitelnou skupinou. My doporučujeme, aby tyto ženy měly přístup k různým eh, kruhům, které dokáží ochránit a také k regularizaci těchto nelegálních migrantů. Také chceme změnit eh, legislativu, která se týká nelegálních migrantů. Co se týče vzdělávání a zaměstnanosti, za prvé je e, nedostatečné uznávání kvalifikací, které tyto ženy získaly v jiných zemích. Je tedy nutné, aby byla jasná a e, transparentní procedura, jasný proces pro uznávání kvalifikací. Dále jsou zde zatím omezené možnosti pro další vzdělávání, zejména nedostatek různých profesních kurzů pro zvláštní skupiny migrantů a také je nutné, aby tyto ženy měly přístup k dalšímu vzdělání a to i včetně jazykových kurzů. Je nutné e, snažit se o to, aby tyto migrující ženy získaly větší kvalifikaci. Další doporučení, která přinášíme, se také, se také týkají vzdělávání a zaměstnanosti. Je zde zatím omezená podpora pro ženy podnikatelky. Je zde omezená podpora k tomu, aby ženy začaly podnikat. Některé ženy by chtěly začít podnikat, ale neví jak a potřebují podporu. Dále jsou zde různé bariéry, eh, které se týkají profesního postupu migrujících žen. Myslíme si, že migrující ženy často placují, pracují na, nízky, na málo placených místech a navíc nemají, míst, nemají možnosti dalšího kariérního postupu. Také je nutné dále rozšiřovat možnosti eh, řádného zaměstnání a s tím souvisí také právní úprava, která se týká pracovních povolání, povolení. Dále je zde problém vykořišťování, zejména se to týká nelegálních pracovníků. Je nutné podvádět řádné sledování a inspekce pracovišť. Dalším problémem je to, že migrující ženy často pracují na místech s nízkou mzdou a se špatnými podmínkami. Další problémy, které se týkají e, zdraví a reprodukčních a sexuálních práv. Bylo zjištěno, že ženy mají malý přístup k informacím, které se týkají zdraví a také sexuálního zdraví. Je dobré, aby zde byly různé kampaně, různé osvětové kampaně, které se týkají třeba e, mrzačení pohlavních orgánů a je nutné, aby tyto, eh, je nutné, aby právě ty hostitelské země pomáhaly a nabízely lepší prostředky komunikace pro tyto osvětové kampaně. Dále je zde někdy nedostatek porozumění eh, z potřeb, které se týkají zdraví a kulturních specifik migrujících žen. Velice často tyto ženy pochází z jiných kultur, z jiných tradic a zde tedy doporučujeme, aby se vypracovaly zvláštní vzdělávací nástroje, e, které, je, e, které jsou nutné k tomu, aby migrující ženy mohly využívat různá zdravotnické služby. Další e, věcí je nutnost zlepšit nároky migrujících žen na zdravotní služby, na zdravotní péči. Další otázkou je násilí. Migrující ženy jsou často předmětem násilí. Je nutné zavést do praxe konkrétní právní úpravu a je také nutné bojovat o nulovou toleranci k násilí. Je nutné, aby všechny agentury, které jsou vzniklé ze zákona, e, spolupracovaly s odborníky právě z komunit migrantů. Dále je nutné, abychom k těmto ženám přistupovali citlivě a abychom také Eh, nezapomínali na problém stigmatizace, který zde existuje a je tedy nutné, aby všechny služby byly jaksi šité na míru právě této skupině zranitelných obyvatel. Dalším problémem je nedostatečné zastoupení ve veřejném a politickém životě. Velice často ženy nemají dostatek informací o politickém životě, eh, tyto ženy nemají volební právo a eh, informace nejsou v jejich jazyce. Je nutné, aby ženy, je problémem to, že ženy, které často v té hostitelské zemi žijí veli, v velký počet let, nemají přesto uh, ta volební práva a další politická práva. Ženy by měly mít pocit, že jsou součástí společnosti. Je nutné také rozšířit uh, a zpřístupnit informace v hostitelské zemi o těchto tématech. Eh, také je nutné, aby politické političtí aktivisté z řad migrujících žen byli skutečnými, eh, skutečnými vůdčími osobnostmi. Dále je také potřeba posílit různé programy, které mají posílit zastoupení těchto migrujících žen. A to je právě také, eh, s tím souvisí i problém nedostatku zdrojů pro migrující ženy. Eh, také zde často nefungují jakési modely pro migrující ženy. Eh, zejména v občanské společnosti, protože pokud ženy neuvidí vzory, eh, tak eh, nebudou dále pozbuzovány k tomu, aby se více zapojovaly do politického života. A nakonec ještě tedy poslední poznámky. Myslíme si, že otázky rovného postavení mužů a žen musí být zapojeny do všech migračních politik, jak na úrovni národní, tak Evropské unie a je také nutné, aby speciální potřeby migrujících žen se řádně odrážely ve všech politik, které se týkají imigrace na úrovni Evropské unie. Velice vám děkuji za pozornost a pokud chcete ještě další informace, tak vidíte zde eh, název webové stránky, na které můžete tyto informace nalézt. Děkuji za pozornost. Merci, Madame Krajn. Děkuji paní Greinerová za vaši prezentaci, výstěžnou prezentaci, souhrnou, která nastínila problém, ale zároveň i naznačila některé cesty, které podle vás by mohly být potřebnými cestami k určité harmonizaci těchto eh, jednotlivých situací. A nyní dám slovo paní Izabele Malike z Evropského centra pro Romy, která od roku 96 je velice aktivní v boji proti diskriminaci. Předem děkuji za to, že jste souhlasili s tím, že se s námi podělíte o své zkušenosti a o kroky, které podnikáte. Děkuji, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jste mne laskavě pozvali na toto slyšení. Nejprve bych ráda řekla, že vlastně jsem tady na hranici za kolegyni z Evropského centra pro lidská práva, která je koordinací pro eh, oblast rovnosti mužů a žen. A jak už bylo řečeno, já už šest let spolupracuji především s Open Society Institute o právech eh, ohledně práv žen. Nejprve bych ráda upozornila na to, že nám chybí údaje, eh, statistiky problémy, na které ženy narážejí, mají mnoho aspektů, ale vlastně hlavně výzvou pro nás dnes je, že nám chybí dezagregované údaje, údaje rozložené tedy na nižší úrovni. Já doufám, že do budoucna budeme mít více zacílený výzkum zaměřený na situaci žen a konkrétně romských žen a že tyto studie poskytnou tedy také údaje. A kromě sběr údajů, dezagregovaných údajů podle různých kritérií, včetně tedy rozlišení na muže a ženy, že sběr údajů bude prováděn. Čili kromě toho, že nám chybí dezagregované údaje, protože to je velká překážka k tomu, abychom pochopili specifickou situaci žen, zejména romských žen. To, že nám chybí údaje, také svědčí o tom, že romské ženy patří k těm nejdiskriminovanějším v Evropě. Vyloučení Romů ze společnosti na institucionální eh, úrovni, jednotlivé úrovni, je eh, ještě dále zhoršeno tím, že jsou zde i eh, překážky související s diskriminací žen. Stejně jako romští muži, romsk, eh, romským ženy, ženám chybí rovné příležitosti v oblasti zaměstnání a vzdělání, chybí přístup k sociálním službám, k zdravotnímu pojištění, dokonce fyzicky nemají přístup ke zdravotnickým zařízením. Eh, nerovnost z důvodu etnicity je potom posílena eh, genderově specifickými strukturami jak v širší společnosti, tak v rámci některých romských společenství, což dále omezuje možnost pro romské ženy, aby se plně účastnili života společnosti. Pokud je přístup k zdravotní péči, eh, zdravotní stav romských žen ve, ve střední a východní Evropě je opravdu špatný, kriticky špatný. Málo kdy chodí na kontrolu a do lékaři jdou pouze, když jsou vážně nemocné. Eh, romské ženy s dětmi eh, chodí k lékaři o něco častěji, ale tam jde potom především o zdraví jejich dětí. Eh, celkově tedy můžeme říci, že kombinace diskriminačních postupů, vysoké náklady na péči, složité administrativní postupy a to, že také chybí um, um, identifikační jaksi, dokumenty, osobní dokumenty a sociální pojištění, vše to všechno společně vlastně omezuje či dokonce zabraňuje romským ženám přístupu ke zdravotní péči. V roce 2008 eh, centrum Amalip v Bulharsku provedlo pro Open Society Institute studii Breaking the Barriers, eh, nabourat překážky a ukázalo se, že že eh, lidé s vyšším socioekonomickým statutem a vyšším vzděláním mají lepší zdraví. Téměř třetina že nad 15 let v té Eh, studii neměla zdravotní pojištění, 7,8%, že nikdy nebylo zdravotně pojištěno. Eh, v roce 2006 jsme vypracovali zprávu v Romunsku, to jsem tady já iniciovala, a zjistili jsme, že romské ženy hodnotily svůj zdravotní stav jako zlý. 47% eh, romských žen řeklo, že se cítí buď to ani špatně, ani dobře, špatně, anebo velmi špatně. Rasistické segregační praktiky, obzvlášť dopojené na romské ženy, Eh, v porodnicích eh, v řadě eh, zemí jsou romské ženy umístěny do zvláštních sálů, takzvaných cikánských sálů, jak jim říkají pacienti i zaměstnance nemocnic. Jsou údajně v horším hygienickém stavu tyto sály a také tyto ženy dostají méně péče. Během interview v Maďarsku, v Meškotské porodnici, Eh, lékař tehdy sloužící uvedl, že jsou tam oddělené sály skutečně pro romské ženy, ale to z toho důvodu, z genetických důvodů, protože všechny romské ženy podle něj kouří. Během studie v roce 2005 RRC eh, opakovaně slyšelo svědectví jak od lékařů, tak od eh, romských žen, že nouzová péče a primární že, že romské ženy, romové tedy především využívají uh, um, akutní péči. To je v podstatě pro ně primární péče. Jsou v podstatě vyloučeny Romky z preventivní, primární a specializované péče. To znamená, Romům je věnována eh, ne, méně eh, pozornost než ostatním. Podobný eh, přístup nacházím potom v jiných oblastech, než je zdravotnictví. Pokud je o samotné zdravotnictví, máme různé programy za na Romy, jako jsou tzv. mediátoři v oblasti zdraví, propagační různé kampaně, ale všechno to má omezený dopad, protože eh, Romky jsou nedostatečně zdravotně pojištěny a ta, tento problém není řešen, zejména v zemích jako je Bulharsko a Rumunsko. V některých zemích romské ženy i nadále narážejí na extrémní formy porušení lidských práv ze strany zdravotnického personálu, například nucené sterilizace. Eh, romské ženy z vyloučených eh, společenství jsou vysoce zranitelné vůči obchodování s lidmi, domácímu násilí. To jsou další věci, které zhoršují zdravotní stav. Výzkumy RRC indikují, že v řadě zemí Evropy jsou eh, Romky nadměrně zastoupeny mezi oběťmi obchodování s lidmi. Podle odborníků v Bulharsku jsou Romové eh, vnímání jako 80 identifikovaných obětí obchodování se ženami, zatímco v Maďarsku podle odborníků je toto procento 40 až 80 Ovšem, máme jenom velmi malé snahy vypracovat nějaké programy konkrétně zaměřené na Romky a jen málo kroků bylo podniknuto proto, aby, eh, ty, aby obecný boj proti obchování s lidmi se vstával i na Romy. Eh, romské ženy byly podrobovány nucené sterilizaci ve Slovensku a České republik, eh, republice od komunistického režimu. Ta politika byla pozastavena v roce 1989, ale máme nové případy z roku 2007 které svědčí o tom, že s touto praktikou se dosud neskoncovalo. V Maďarsku RRC zdokumentovalo sporadické případy nejnovější z roku 2008. V roce 2009 česká vláda vyjádřila eh, lítost eh, na situaci oběti této praxe a maďarská vláda poskytla jedné oběti kompenzaci náhradu. Ovšem slovenská vláda zatím nepodnikla žádné kroky, aby řešila tuto situaci a ani česká, ani slovenská vláda nepřijali komplexní plán, který by poskytoval náhradu poškozeným. V Maďarsku je potřeba zreformovat eh, zákon o zdravotní péči tak, aby eh, se eh, zajistil jasný souhlas s případnou sterilizací. Podle našich studií v Maďarsku 42% z 84, 84 romských žen, se kterým jsme provedli interview, uvedli, že se staly oběti domácího násilí. V řadě zemí odezva státu na násilí na romských ženách je nedostatečná a často do toho vstupují předsudky. Například výzkumy v Srbsku a Maďarsku ukazují, že romské ženy jen málo kdy jdou k lékaři nebo nahlásí případy eh, zneužívání a že často potom jsou dále eh, vlastně eh, zastrašování policií. Kromě toho Maďarsko, Maďarsku z 35 romských žen, které zažili domácí násilí. Jenom šest vyhledal pomoc policie a jenom v jednom případě podle ní policie fungovala efektivně. Mezi základní práva platí, platí patří také právo na vzdělání. Tady opět existují překážky jak interní, tak externí. Nedávné údaje eh, zpřístupněné českou vládu ukazují, že romské ženy jsou více citlivé na, a více náchylné k umístění vaných zařízení pro eh, mentálně postižené děti. Dále máme studie z Bulharska z roku 2008, kde se uvádí, že negramotných romských žen je dvakrát více než romských mužů. Existuje evidentně tedy propast mezi muži a ženami, pokud jde eh, o přístup ke vzdělání, a to jak mezi romskými muži a ženami, tak je zde propast mezi romskými ženami a ženami v obecné populaci. je prakticky šestkrát více romských žen, které neobdržely potřebné vzdělání. Eh, je jich tedy šestkrát více oproti běžné populaci, kde jich je 46%. To potom má dopad na nezaměstnanost, eh, zejména dlouhodobou nezaměstnanost, eh, která často zbavuje romské muže a ženy zbytku jejich pracovních předpokladů. Pokud je o romské ženy, jejich míra nezaměstnanosti na Slovensku byla 4,6% v roce 2007. V segregovaných společenstvích to bylo cirka 2,3%, méně jak 6% romských žen v produktivním věku pracovalo mimo domácnost. Pokud je o bydlení, pokud o bydlení, provedli jsme například výzkum eh, v Bulharsku, kde se ukázalo, že prakticky polovina Romů žijících eh, v domech, eh, v cílových domech, že tedy jenom 5, 50% mělo koupelnu, jenom 33% mělo záchod v domě, 86 26%, domácností mělo tekoucí studenou vodu a elektřinu a v 93,5% domácností byl televizor a prakticky polovina domácností měla pračku. První závěr se objevily také ve zprávě agentury pro základní práva z roku 2009, kdy tedy podle této agentury v řadě zemí úřady nezajišťují základní vybavení domácností a má to samozřejmě nerovnoměrný dopad na ženy a na svobodné matky. Jaké jsou ty závěry? Řekla bych, že výzvy, kterým čelí romské ženy, se často liší od těch, kterým čelí romš, romští muži a také majoritní eh, ženy, ženy v majoritní populaci. Je zde problém chudoby, dále je zde propast mezi romskými ženami ženami v majoritní populaci, což má potom eh, dopady v oblasti zaměstnanosti, vzdělání, reprodukčního zdraví a celkového celkově dobrých životních podmínek. Vzhledem k těmto nerovnostem a rozdílům je zvláštní, že se objevilo tak málo eh, politik a programů, které by konkrétně měly za cíl zlepšit situaci romských žen, těž na úrovni EU nebo jednotlivých členských zemí. Ovšem závazek eh, prosazovat práva eh, žen a integraci Romů obecně se objevuje v celé řadě politik, strategií, iniciativ od Lisabonské strategie přes dekádu začlení Romů až pro pekingskou plat, akční platformu. Dále jsou zde národní plány na boj proti diskriminaci, národní strategie pro zlepšení situace Romů a tak dále. Eh, to vše má chránit Romy před, před diskriminací a podporovat sociální začlenění. Ovšem, vzhledem k tomu, že tyto strategie eh, neošetřují konkrétně situace romských žen, tak eh, nedosahují svého plného potenciálu jakožto nástroje pro boj proti diskriminaci. Já bych zdůraznila, že eh, vlády by měly dostat svým závazkům vyplývajících z mezinárodních a evropských smluv a zajistit, aby romské ženy mohly uplatňovat svá základní práva. Vlády musí podniknout jednoznačná opatření, pokud je o porušování práv romských žen, eh, tím, že obviní a odsoudí eh, pachatele trestných činů a poskytnou náhradu obětem. Uznání vícečetné diskriminace v aktuálních a budoucích politikách a konkrétní kroky na zabránění a řešení dopadu vícečetné diskriminace romských žen jsou také nutnosti. Je třeba zajistit, aby stávající legislativa a politické koncepce eh, dostatečně řešily genderovou nerovnost a také obsahovaly eh, věci, které mají řešit eh, oblast prevence a těch mnohačetných překážek, kterým čelí ženské příslušnice menšin. Vlády by také měly podniknout opatření, aby e, zlepšili provádění proti ale e, měli bychom bránit segregaci v oblasti a odstranit segregaci v oblasti e, bydlení a vzdělávání, zabránit nucenému vystěhovávání a podpořit rovnost a integraci. Vlády by měly organizovat také slyšení v národních parlamentech o situaci romských žen. Já jsem velice ráda, že jste dnes uspořádali v Evropském parlamentu slyšení, které zohledňuje i situaci romských žen měli bychom skutečně zařadit problematiku romských žen eh, na eh, vnitrostátní, celostátní agendu, eh, vést o tom diskusy, zlepšit povědomí mezi politiky, mezi celou veřejností a mezi zástupci médií. Vlády by také měly podniknout posílení hospodářské síly romských žen tím, že by byly podpořeny podniky pro drobné podnikání, pro drobné ženské podnikatelky, měly by být přistupněny úvěry Romkám, které chtějí zahájit odstartovat svůj vlastní podnik. Ovšem je třeba také řešit eh, špatné zdravotnické postupy tady v zdravotnickém systému, eh, zajistit, eh, zabránit porušování práv v této oblasti, zajistit přístup k řádné k péči, k řádným zdravotnickým zařízením a tam, kde je to nutné, také zajistit, aby zajistit také přístup právní pomoci. Dále je třeba zajistit systematický sběr údajů, a to údajů, které by byly desagregované podle, sexu, podle pohlaví, podle eh, etnické příslušnosti. Eh, to by byl potřebný podklad pro další iniciativy v oblasti zajišťování rovnosti pro romské ženy. Dále bych ráda uvedla, že je třeba zahrnout romské ženy i do příslušných rozhodovacích procesů, které se týkají Romů a žen. Děkuji za pozornost. Merci, madame. Děkujeme mnohokrát, paní Mihalaše, za vaše vystoupení, ve kterém jste představila svůj pohled a seznámila jste nás se studiemi, které byly zrealizovány v různých zemích, které se týkaly situace romských žen. Je pravda, že z toho vyplývá celá řada otazníků. A nyní bych ráda předala slovo naší kolegyně europoslankyně, nejprve paní Marině Jana Kudakis na pět minut. Prosím, máte slovo, děkuji, že jste si přála vystoupit na našem slyšení. Máte možnost také položit otázky našim odbornicím. Děkuji mnohokrát, netušila jsem, že mám časový limit. V první řadě etnické menšiny. Tato fráze se mi vůbec nelíbí. Jsem z Velké Británie, z Londýna a nevypadám příliš britsky, takže mě můžete také říkat, že patřím k těmto menšinám, ale mně to přijde urážlivé, že jsem byla takto vybrána, že patřím k takovéto menšině že tady je asi právní definice, ale mohu vám říci, že jsme úplně stejné, stejní jako všichni ostatní. Ve Velké Británii hovoříme o multikulturních společnostech, kam asi spadají tyto menšiny a to znamená, že patříme k celkové společnosti, ať už jsme muži nebo ženy. Když se bavíme o etnických menšinách, tak musíme pamatovat také na to, že musí existovat vzájemný respekt mezi jednotlivými skupinami, které existují v této komunitě a mezi takzvanou hostující eh, komunitou. Musíme posílit eh, toleranci, vzájemné pochopení, musíme udělat vše proto, abychom zvýšili respekt, porozumění a přijetí. Hovořili jste o romských ženách, což je velice zajímavé, protože o znám celou řadu podrobností. Možná mě můžete opravit. V Velké Británii se říká travelers, čili kočovníci. Také vy používáte termín romány, to je přímo národnost? Ve Velké Británii se jim říká kočovníci a jak tomu rozumím já, je to skupina lidí, kteří jsou takový volnomyšlenkáři, mají velké štěstí, že se nacházejí v takové postavení. Pochopitelně mají zdravotní problémy, jiné problémy, které se týkají toho, eh, co společnost přijímá jako určitou normu, ale musíme respektovat jejich kulturu, jejich zvyky a musíme pracovat v rámci tohoto eh, respektu, tohoto uznávání. Čili musíme pochopit, odkud tato společnost přichází, nejen ženy, ale i muži. Hovoříte o zdravotních potřebách, asi jejich potřeby jsou trošku odlišné od eh, lidí, kteří jsou tradičnější. Já se pamatuju na svoji babičku, ta měla asi lepší bylinky než eh, jakýkoliv lékař. Ale když se dostáváme ke zranitelnosti těchto skupin, tak eh, tyto skupiny jsou zranitelné, to si musíme jasně uvědomit a potřebují eh, zvláštní podporu, aby se mohli dobře integrovat a aby zároveň měli možnost udržet si svoji jedinečnou kulturu, ať už se jedná o jakoukoliv skupinu, nejen romskou skupinu, ale aby si uchovali svoji multikulturní sounáležitost. Čili musíme pracovat v této sféře a musíme takto podporovat. Merci. Děkuji, paní Jana A nyní dám slovo paní Corneli Ernst za GUE, tedy za Komunistický klub Evropského parlamentu. zu Migrantinnen in Deutschland sagen. In Deutschland Děkuji, abych se vyjádřila také k situaci migrujících žen v Německu. Máme zde dvě skupiny etnických minorit, pokud tedy, ať už souhlasíme s tím termínem nebo ne. Něk, je, někteří tito um, lidé žijí v Německu už stovky let a, vy, a mají stejná práva. Jiné skupiny migrantů eh, se imigrovali do Německa až po vzniku uh, společ, uh, sjednoceného Německa. A velice často tito migranti nejsou eh, uznáváni, i když ta skupina je ještě větší. Celkem je zde velký počet migrantů a e, eh, tito e, eh, lidé tedy žijí v německé společnosti. Velice z nich přišli coby pracovníci, a, či jako takzvaní gastarbeitři a e, asi dva miliony z nich pocházeli z Jugoslávie. V Bavorsku byli velice často Tito lidé byli uvítáni přímo primátory a byli uvítáni, co by tito gastarbeitři eh, z Jugoslávie. Nicméně o eh, určitou dobu později, o rok později, byla eh, tato brána tedy uzavřena a Německo se rozhodlo, že už tyto migrující pracovníky nechce Eh, zvát. Velice často také migranti ještě eh, také eh, k sobě pozvou své rodiny, jedna, třeba, jedna se třeba o Itálii a tak dále. Také přicházejí migranti z některých situací, kde dochází ke krizím třeba z Afriky. Také do Německa často migrují například kurdové z Turecka. Co se týče nedávné doby, tak také došlo k přílivu židovských migrantů, zejména z východní Evropy, kteří zde v Německu mohou žít eh, volněji a mohou také požívat více práv. Když hovoříme o migrantech, tak musíme hovořit také o jejich eh, eh, kultuře, o jejich pozadí a když hovoříme také o sociální integraci, tak, je, tak můžeme říci, že děti se integrují nejlépe a nejhůře se integrují ženy, zejména ženy s dětmi nebo matky. Jsou zde jednak, jednak jsou tyto ženy jsou diskriminovány, protože jsou migrantky a také protože jsou ženy, čili je to dvojí diskriminace. V Německu je nezaměstnanost eh, v té eh, populaci migrantů dvakrát větší než v té většinové spolupráci, eh, než ve většinové společnosti. Nezaměstnanost je asi 30 až 40 a velice často, pokud už tito migranti najdou práci, tak mají pouze nízké platy. Velice často tyto ženy žijí v patriarchální společnosti, kdy jsou vázány na muže nebo na živitelé rodiny. Často zde také i v Německu eh, dochází k reakci eh, nebo k protireakci na tuto situaci. Eh, migranti často žijí v uzavřených společnostech, v uzavřených komunitách a E, také jsou zde další otázky, které se týkají například e, nucených sňatků, nošení závojů nebo mrzačení ženských pohlavních orgánů. E, dochází také k tomu, že migranti dostávají určité nálepky, ale neklade se důraz na to, jaké mají konkrétní specifické potřeby. Eh, migrující ženy mají mnohem větší problémy, aby mohly požívat eh, práva, mnohem větší problémy než eh, němečtí občané. Často se také tyto ženy dostávají do konfliktu ve své vlastní rodině, zda chtějí žít svůj vlastní život, nebo zda mají poslouchat rodinu a sledovat ty e, typické rodinné struktury. Velice často e, tyto ženy také trpí nebo jsou předmětem sexuálního násilí. A to ale není problém eh, pouze této minority, ale je to obecně problém všech žen a toho, jak se k ním chovají muži. Ovšem pokud tyto ženy žijí v zemi, kde neznají svá práva, kde často nehovoří jazykem této země, tak mají mnohem větší problémy v tom, aby svá práva dokázaly vymáhat. Také je nutné, aby ženy měly větší vzdělání, aby mohly pracovat a to také často chybí. Často tyto ženy nemají naprosto žádnou kvalifikaci. Musíme zajistit, aby migrující ženy nezůstávaly v tom uh, sektoru, kde mají pouze nízké mzdy, aby mohly postupovat a velice často v Německu eh, se všichni, nebo ta většinová společnost se dívá na migrující ženy jako pouze na ženy, které pouze pobírají dávky a jaký je také vztah mezi, nebo rozdíl mezi eh, německými ženami a ženami z těch eh, migrujících eh, skupin. Je nutné, abychom více propagovali práva jak pro všechny ženy, ale také pro migrující ženy. Děkuji. Děkuji, paní Ernst, za tuto analýzu a prezentaci situace v Německu. A nyní dávám slovo zástupci komise, panu Konstantinosi Fotakisovi. Pane Fotakisi, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já jsem ve skutečnosti poradce generálního ředitele pro zaměstnanost a sociální záležitosti v otázkách migrace. A já myslím, že moji roli na tomto slyšení je spíše být posluchačem než mluvčím. Je to pro mě dobrá příležitost vyslechnout si ty, kteří mají každodenní zkušenost s touto problematikou. Úvodem bych snad řekl, že problematika, kterou tu dnes projednáváme, se bezprostředně vztahuje k ještě širšímu tématu, kterým je sociální soudržnost v naší budoucí společnosti. Protože zaznamenáváme v posledních 15 letech výrazný příliv migrantů do Evropy a tento trend bude pokračovat kvůli takzvaným pull a push faktorům, které jsou jak ekonomické, tak demografické povahy. E, pokud e, dnes někdo e, půjde do některé z evropských škol, tak hned uvidí, jak multikulturní rozměr bude mít naše společnost zítřka. Pokud naše společnost nedokáže zvládnout tuto novou populační strukturu, pak budeme mít velký problém se sociální soudržností do budoucna. Proto tedy jde jak o otázku práv a rovných příležitostí, pro všechny, což je otázka morální, ale rovněž je zde otázka přežití naší společnosti. Pokud je o etnické menšiny, Romy a další a migranty, tak to jsou dvě skupiny, které mají některé společné aspekty, ale také v čem jsou odlišné. Já bych řekl, že prezentace paní paní Mihalače poskytla velice dobrý přehled o problematice romské menšiny. Podle mého to nejvíce znepokojící na této temné situaci je, že eh, když dochází k diskriminaci proti těmto lidem, tak eh, vlastně ti lidé se proti tomu nějak nebrání, nic proti tomu nepodnikají. Buď to proto, že mají dojem, že to je stejně zbytečné, anebo neví, jak by to měli udělat. Takže pokud je o koncepční tvorbu a politiku, je důležité jednak posílit jejich práva, ale zároveň je třeba jim umožnit se domáhat svých práv, dát jim lepší možnost je vymáhat. Pokud je o migraci, řekl bych, že genderová dimenze tady má kritický význam u migrantů. Nejenom proto, že v posledních letech došlo eh, k výrazné změně u migračních eh, toků, tedy došlo k feminizaci přílivu migrantů, ale zároveň máme, zaznamenáváme změnu postoje u žen migrantek. A také dochází ke změnám na straně poptávky v našich ekonomikách, s tím, jak naše hospodářství přechází z průmyslové výroby na ekonomiku služeb. Je zde větší zájem o ženy jakožto pracující. Sektor služeb je vhodnější pro podporu zaměstnanosti žen. V této souvislosti bych eh, řekl, že aspekt genderu je velice důležitý. A přestože migrace je příležitostí pro ženy, protože někdy díky migraci ženy eh, mají možnost eh, vlastně, dovol bych si říct, uniknout, eh, vystoupit ze svých kulturních omezení a hospodářských problémů jejich zemí, protože často přicházejí ze zemí, které jsou zasaženy válkou nebo chudobou. Máme mnoho případů velmi talentovaných žen, které díky migraci, mohli využít svůj lidský potenciál, společenský potenciál a zaujímají významná místa ve společnosti. Ale bohužel většina žen se ocitá v situaci, pro kterou jsou příznačné eh, pracovní místa nízké kvality a jakmile se dostanou jak se do tohoto sektoru, do pasti tohoto sektoru, tak postupně dochází ke snižování jejich dovedností a skutečně se ocitají v pasti. Další věc, na kterou bych rád upozornil, je, že máme obrovskou rozmanitost mezi migrantkami. Ženy, které prošly nebo získaly vzdělání v rodině, eh, jak Ehm, jste o tom tady hovořili, eh, u těch je často problém zprávy, protože tyto ženy často nemají eh, právo ani na práci například. A v mnoha případech také jsou zde jasně dané genderové role, které těmto ženám brání v jejich lidském rozvoji. A dále je zde velice odlišná skupina migrantů druhé generace – migrantek druhé generace. U těchto žen dochází ke konfliktu mezi tím, co vnímají v každodenním životě ve škole a potom přijdou domů a tam je situace často jiná. Takže je zde určitá rozpolcenost. A pak máme ženy eh, v kontextu žadatelů o azyl nebo jde o oběti válek nebo ženy, které utíkají před násilím v rodině nebo před jinými konkrétními dochází eh, také dlouhodobému nárůstu nezaměstnanosti. Máme srovnání míry zaměstnanosti u eh, žen z původní tedy společnosti a migrantek a tam je rozdíl 18 což je poměrně vysoké číslo. Je to obzvlášť patrné u žen, které nově přišly do země To, co také odlišuje migrantky od příslušnic etnických menšin, je, že je zde rozdíl mezi nově příchozími migrantkami, které tedy v zemi, v eh, hostitelské zemi pobývají méně než tři roky zatím, a mezi těmi, které jsou tam již déle. A to ukazuje, že naše politiky nedokáží reagovat na tu situaci eh, vlastně, nebo na tu roli hostitele pro migrační toky. V této věci musíme něco podniknout, protože eh, to rané období po příchodu migranta do dané země, do dané společnosti je velice důležité pro zhodnocení eh, těchto vlastně lidských zdrojů. Protože pokud se migranti osnou v té pasti eh, nízce kvalifikovaných pracovních míst, přestože mají vysokou kvalifikaci, není snadné potom z této pasti vystoupit. A na závěr bych tedy rád řekl, že je zde určitá výzva, která spočítá v tom nabídnout migrantkám a příslušnicím etnických menšin sociální práva, ale je zde také další důležitá oblast, které se dnes věnují převážně nevládní neziskové organizace, kde je třeba tedy podpořit práva samoživitelek a přístup migrantů a migrantek eh, k organizacím, které hájí jejich práva. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur Fotakis de... Děkuji, pane Fotakisi. Děkuji za toto schrnutí eh, vašeho pohledu, jakožto člověka působícího na komisi a věnujícího se problematice migrantů. Vy jste tady zaujal globální pohled na náš evropský cíl zajištění sociální soudržnosti, což je cíl, který s vámi samozřejmě sdílíme. A dokázal jste nabídnout také historický pohled na integraci migrantů a na rozdíly mezi různými vlnami migrantů. je zde tedy problém společnosti, problém sociální soudržnosti při respektování kultury původu, dále je zde problém rozvíjení integrace na základě také historie a období, ve kterém se nacházíme. Je pravda, že dnes v období hospodářské krize eh, vzniká o to větší napětí, eh, pokud je o problematiku migrantů a zejména migrantek. A také jste se dotkl napětí mezi prostředím školy, které by mělo být právě e, nástrojem integrace, a prostředím rodiny, kde někdy vlastně je podporována opak ta e, původní kultura a také jsou zde diskriminující prvky. Nyní dám slovo kolegům a kolegyním z Evropského parlamentu, které, eh, a kteří by si přáli klást otázky našim panelistům z prvního panelu. Otevírám tady diskusi. Kdo se přeje položit první otázku? You have a comment after that. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord peut-être. Tak eh, možná já začnu, dávám vám to, dávám to čas eh, promyslet si vaše vlastní otázky. Takže dovolte, abych položila první otázku, která se bude týkat romských žen. Eh, pracovali jste také na oblasti gramotnosti, respektive zajištění gramotnosti eh, u romských žen v různých evropských zemích, protože eh, vidíme, že vlastně zdrojem integrace, základem integrace je eh, gramotnost, vzdělání, profesní příprava. A druhá otázka potom, kterou bych ráda položila, možná je to učeno spíše komisi, ale určitě také se s námi budete moci podělit o své zkušenosti přímo z terénu. A to je ten problém zde kvalifikací žen, tedy s omezováním jejich kvalifikace. E, často máme takovou představu o migrantkách, e, že to jsou ženy e, s nízkou kvalifikací, ale hovořili jste tady o pasti dekvalifikace, tedy ve kterých sektorech, ve kterých oblastech je snažší upadnout do této pasti a jak je možné z této pasti vystoupit. Řekli jste, že to je velice obtížné, že jaké možnosti vnímáte pro výstup z této, z této pasti, ale nejprve pokud byste se tady mohla nebo mohli dotknout otázky vzdělání. Další otázky, paní Bauerová, prosím. Köszönöm szépen. Én is az oktatás és a képzéshez kapcsolódnék. Děkuji mnohokrát. otázka se týká také vzdělávání a školení. Chtěla bych eh, se obrátit na naši odbornici eh, romská práva a chtěla bych eh, se zeptat právě na věc, která se týká vzdělávání. V zemích střední a východní Evropy je velkým problémem, že romská menšina má nízkou kvalifikaci. To určitě platí pro Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, možná ne tak v případě Maďarska. ze svých zkušeností vím, že je velice obtížné motivovat eh, romské děti, aby se učili, chtějí se vrátit do svého prostředí, kde nejsou nějak stimulováni, kde nejsou motivováni. Čili z tohoto důvodu si nebudou vést dobře ve škole a zkušenost poukazuje na to, že tyto romské děti, tyto žáci, kteří mají projít tímto vzděláním, nebudou opětovně přijaty v rámci svých domovů a v rámci svých komunit. A když vytváříme nejrůznější školy, internáty pro tyto děti, tak jejich eh, společnost, jejich komunity jsou proti těmto zařízením, jsou proti tomu právě Romové. Čili jak se můžeme vymanit z této situace? Merci, Madame Bauer. Děkuji, paní Bauerová. Paní Tomsenová, prosím. Eh, first of all, I want to eh, thank... V první řadě bych chtěla poděkovat eh, za velice zajímavé prezentace našim řečnicím a chtěla bych také říci téma rozdělení etnických skupin žen, které žije v jednotlivých eh, státech už celkem dlouho a pokud to srovnáme právě se nově přichozími migrantkami, tak to je velice rozumný přístup, protože eh, tady jsou nejrůznější typy problémů. Většinou migrantky jsou přijaty v rámci druhé, třetí generace. Například moje maminka byla původně Polka, která odešla do Dánska, určitě nebyla tak dobře integrovaná, tak jak jsem integrovaná já. A myslím si, že problém Romů eh, si zasluhuje naši pozornost. Jsou tady velké výzvy, je to dáno historií, také množstvím Romů, kteří jsou v Evropě. A když se podíváme na integrace Romů v některých členských státech, tak například v Dánsku nikdy nebylo příliš vysoké procento romských obyvatel. Před dvěma stoletími odešli většinou do Švédska, do Finska. Tam byly romské skupiny, které žily mimo hlavní společnost. Na začátku 60. let švédská vláda učinila skutečnou snahu, aby uh, integrovala tyto romské občany. Nyní jsou dobře integrováni. To je také důležitá otázka, zda došlo k asimilaci anebo k integraci romských občanů. Zda si uchovali svoji vlastní kulturu. Někdy je to překážka jejich plné integraci. Potom existuje také francouzská strategie, ve Španělsku si také vedou celkem dobře, čili je to možné, ale záleží na tom, jak s těmito skupinami pracujeme. Doufám, že nový komisař pro zaměstnanost a sociální otázky zajistí, aby existoval nový orgán, který se bude zabývat eh, těmito otázkami a poskytne nám také patřičné statistiky, které se tak požadovala. Děkuji. Merci, Madame Thompson. Děkuji, paní Thompsonová. Pokud eh, nejsou žádné další dotazy, tak eh, navrhuje, abychom hned předali slovo našim odbornicím, paní Chele, která bude hovořit o Romech. otázku Romů se nyní je zabýváme, ale neměli bychom se zaměřovat pouze na Romy, měli bychom mít také takový globálnější pohled na věc. Velice děkuji za slovo a také velice děkuji za všechny otázky. Budu se snažit na všechny odpovědět. Nejprve začnu komentáři, které se týkaly našich příspěvků. Eh, hovořili jste o, o eh, té skupině Eh, romských kočovníků, travelerů. Je pravda, že tato skupina Romů eh, se dále být rozčleněna, například jsou zde eh, Sintové, jsou zde Kočovníci, dále jsou zde Aškaliové a další skupiny. Nicméně všichni jsou celkově zařazeny do jedné etnické skupiny, když oni sami sebe nazývají různými jmény. Také jste hovořili o tom, že se je, rozdělen, je se rozdělení mezi tím, zda se jedná o tradiční skupiny a zda tedy nové skupiny v jednotlivých členských státech. Je pravda, že například kočovníci, kteří žijí ve Spojeném království, stále mají problémy. Například loni v říjnu byla zveřejněna studia, která hovořila o problémech s bydlením. Dovolte mi, abych citovala kousek z této studie. Vysoký počet kočovníků žije na nedovolených místech, kde nemá žádný přístup k základním službám. Často hovoří v neoficiálních osadách, eh, a která tyto osady jsou často vystavěny bez stavebního povolení a eh, ty, tyto lidé často ale nemají žádný jiný eh, způsob, jak najít ubytování. Čili je zde možné hovořit také o tom, jak jim zajistit povolení, aby eh, mohli zůstat na jednom místě. Oni vlastně nemohou zůstat na jednom místě a také z toho důvodu se často tedy musí pohybovat z místa na místo. S tím souvisí problémy se, s přístupem ke vzdělávání jejich dětí a také s přístupem ke zdravotním službám. Je pravda, že je nutné rozlišovat mezi skupinou eh, migrantů, kteří žijí v Evropě již eh, celá staletí a mezi těmi novými migranty, Hovoříme o tom, že se jedná o skupinu minoritní, ale to je trošku nešťastné, protože v Evropě eh, hovoříme celkem asi o 12 milionech eh, Romů a také je zřejmě, dojde ještě k navýšení tohoto počtu, eh, zejména se to týká zemí západního Balkánu. Pokud hovoříme o rovných příležitostech, tak musíme vzít na vědomí nutnost eh, přístupu k základním právům, které často bývá Romům odpíráno. To je základní otázka. Je to naprosto nepřijatelné, že stále hovoříme o lidech, kteří například nemají eh, občanské průkazy nebo různé identifikační dokumenty a nemají přístup k základním službám ani k základním právům. Eh, dnes jsem také jsem dnes vám uváděla různé údaje Eh, omlouvám se, byla jsem na poslední chvíli požádána, abych zastoupila kolegyni, takže jsem neměla dost příležitostí schromáždit všechny údaje a tak jsem tak citovala různé údaje z různých skupin, ale chci upozornit na to, že to jsou v podstatě všechna data, která máme k dispozici. Víc jich nemáme a je dost těžké vědět, jaká ta situace vypadá v realitě a je dost těžké, jak si spekulovat o tom, jaké je v současné době postavení romských žen ve společnosti. Je nutné, abychom nejprve schromáždili údaje, abychom zjistili, jak vypadá realita a pak z toho můžeme dále vycházet. Dále zde byla otázka, která se týká programu gramotnosti. Naším mandátem, nebo my máme pověření k tomu, abychom chránili základní práva Romů. Co se týká konkrétně gramotnosti a vzdělávání, tak existuje několik nevládních organizací z občanské společnosti, které poskytují různé kurzy, také například kurzy v romštině a různé kurzy vzdělávání protože nevládní organizace, které se zabývají vzděláváním, také dbají na to, aby Romové měli přístup eh, k vlastnímu jazyku, k romštině. Dále zde byla otázka na kvalifikaci Romů a na problémy, kterým čelí děti, co se týče školní docházky. Je pravda, že jsou zde problémy, které eh, jsou několikanásobné nebo které mají mnoho různých úhlů protože, jak už jsem říkala, tak dochází k segregaci ve vzdělávání. Uváděla jsem několik příkladů. Pokud děti nemají základní právo přístupu ke kvalitnímu vzdělávání nebo k jakémukoliv vzdělávání, protože i když je eh, to eh, také je pravda, že to segregované vzdělávání často má nízkou kvalitu, a často je to taková oblast, o kterou se nikdo moc nestará. I ta úroveň učitelů bývá nižší a je tedy nutné hovořit o větším motivování dětí a také o tom, aby rodiče byli motivováni k tomu, aby posílali děti do školy. E, ten problém segregace ve školách je dobře zdokumentovan. Je to třeba i v České republice, kde dokonce již bylo, byla podána stížnost u Evropského soudu ve Štrasburku co se týče situace ve školství v České republice. Dále je eh, tedy, protože je zde problém, že ty děti jsou posílány do škol, které jsou původně určeny pro, eh, mentálně, eh, pro děti s mentálním postižením. Dále je zde další otázka. Vláda často nezvládá problém této segregace ve vzdělávání. Prvním krokem je podle mě to, aby vláda poskytla přístup ke kvalitnímu vzdělávání. A také je nutné, aby nevládní organizace velice tvrdě pracovaly na této otázce a oni tak činí. Například v Bulharsku, tam už nevládní organizace se sedm let snaží zavést různé pilotní projekty, které mají odstranit tu segregaci ve, ško- ve školství. Jsou zde například ty programy, kde tedy děti převáží do jiných eh, míst, aby nechodili do těch segregovaných škol. Děti často musí brzy vstávat, aby eh, do té školy dorazili, ale je nutné ještě, aby tento program pokračoval, aby vláda tento pilotní program transformovala v celostátní program aby tyto programy byly pro všechny děti, které to potřebují. Je tedy nutné, aby jsme motivovali jak děti, tak i rodiče, nicméně stát musí odvést svůj podíl práce. Doufám, že zde bude dobrá spolupráce na obou stranách nebo z obou stran. Dále, co se týče otázky migrantů a toho, zda je nutné eh, věnovat Romům zvláštní pozornost, migrujícím Romům, tak eh, je zde otázka, eh, která se týká několika zemí. Eh, dávali jste příklad švédské vlády. Je pravda, že švédská vláda se snaží podporovat práva všech minorit a žen obecně a také Romů. Například romština je uznána jako jeden z úředních jazyků ve Švédsku a také se podporuje E, ve školách i romská kultura a romština. E, vím však, že e, i v Dánsku, i ve Švédsku stále ještě Romové jsou předmětem diskriminace, zejména co se týče bydlení. Pro Romy je mnohem obtížnější aby si například mohli pronajmout nějaké obydlí, protože majitele nebo vlastníci těch domů jsou, se trochu zdráhají pronajmout bydlení Romům ale dochází zde k pokroku. Chtěla bych zde také ještě upozornit na příklad Švédska, co se týká například očkodňování obětí nucených sterilizací. Doufala bych, že země jako Česká republika, Slovensko a Maďarsko budou spolupracovat se švédskou vládou, aby si z nich vzali příklad, jak poskytovat od, eh, odškodnění těmto obětem nucené sterilizace. Myslím, že to, je vše, to jsem odpověděla na všechny otázky. Děkuji mnohokrát. Mohu vás také poprosit stručně, tak maximálně během tří minut, pokud byste mohla. Už jsem předtím říkala, že my, jakožto ženy z Evropské sítě pro migrantky, jsme identifikovali celou řadu oblastí, ve kterých pak působíme přímo v terénu. Já sama eh, pracuji s africkými ženami v Německu a mé kolegyně potom působí eh, u jiných eh, skupin migrantek. Mohu říci, že pokud o africké ženy v Německu například, tak také narážíme na četnou diskriminaci, tam vysoká negramotnost a muži i ženy respektive tady ty ženy se cítí zahambeny, cítí se zranitelné a i když mají určitá práva, tak eh, se ocitají v situaci, která pro ně není vhodná. Bydlení je problém, sehnat práce je problém kvůli barvě pleti. Tady narážíme stále na problém barvy pleti. A to platí i pro druhou a třetí generace migrantek. Když se ucházíte o práci, je to problém. A když nezasáhneme a nehovoříme o tom konfliktu, tak potom já jakožto matka, já jakožto Eh, poradkyně se snažím eh, na tom pracovat eh, s těmi migrantkami, ale na druhé straně je protitlak. My se snažíme podněcovat tuto komunitu afrických migrantek, aby se integrovali, ale také ta druhá strana musí nám jít naproti, protože to je záležitost pro všechny. Já si myslím, že je škoda, že se například v Německu stále ještě rodí děti, které hledají svou identitu a které se nás stále ptají, eh, kdy se vrátíme, odkud pocházíme. Některé z nich vlastně nikdy nenavštívili Afriku, jejich rodiče si ani nemohou dovolit jet do Afriky na návštěvu, hm, anebo nemohou, protože tam zuří válka. Samozřejmě ta historie se liší zemi od země, situace se liší zemi od země. Všude, kde je to možné, se snažíme vycházet z toho, že přicházíme, přicházíme z společnosti, které mají své tradice, svoji kulturu a je pravda, že když narážíme na zeď v této společnosti, tak často ti migranti potom vlastně o to více se snaží zakonzervovat svoji původní eh, kulturu. Je to problém například u ženské obřízky. Tady je třeba ještě hodně působit, abychom ženám dali určitou moc, abychom eh, je naučili už kvůli jejich dětem, že tato tradice v Evropě nefunguje a že tady eh, se věci dělají jinak než u nich doma. Tak času je málo, takže myslím, že už tady skončíme, když bych ráda ještě lecos uvedla. Děkuji, pan Fotakis. Ano, odpovím na vaši otázku, která se týkala kvalifikací. v naší terminologii tomu říkáme brainwaves, čili přicházíme o mozky doslova, čili nejrelevantnější sektor je oblast eh, zdravotnictví. V našich nemocnicích máme celou řadu lékařů, kteří přicházejí ze třetích zemí, ale také ze zemí, jako je Polsko, z bývalých tedy východních eh, evropských zemí, jsou to i sestry, sestry, které se berou noční služby. O co jde? První otázka je uznání kvalifikací. To je skutečný problém. Není to nějaká falešná překážka, jak najít eh, rovnoprávnost doslova nebo uznání diplomu lidí, kteří přicházejí eh, z Mongolska nebo z nejrůznějších eh, vzdálených zemí. Po velkém úsilí se nám podařilo eh, najít určitou ehm, způsob přijímání a uznávání diplomů na evropské úrovni. Eh, pracuje na tom generální ředitelství pro trh, pro zaměstnanost, vzdělávání a doufám, že v této oblasti během tří let zajistíme velký pokrok. A nicméně musím říci, že to je velký problém, velká otázka. Dále je to otázka právě uznávání diplomů a také tady určitý kontext znalostí v té hostující zemi a těch lidí, kteří přicházejí do této země. Máte například problém jazykový, jsou to vysoce kvalifikované eh, práce, kvalifikovaná pracovní místa, čili musíte být schopni komunikovat. Dále je to institucionální rámec. Ti, kteří pracují v dané zemi, musí znát eh, institucionální rámec eh, v té nové zemi, který je velice často odlišný. Například eh, Evropský sociální fond má nejrůznější eh, činnosti a podle našich eh, odhadů 600 tisíc lidí, migrantů nebo lidí, kteří patří k nějaké etnické menšině, a jsou podporováni z Evropského sociálního fondu každý rok. Další věc, jakmile tyto lidé mají nízko kvalifikovanou práci, tak se také těžko vymaní z takové situace. Velice často jsou zneužíváni zaměstnavateli. V lednu jsem byl na konferenci Euroměst, která se týka, konala v Londýně a byla tam pracovní skupina, která se zabývala touto otázkou. Byli tam zástupci nevládních organizací, které sledují tento problém a tito zástupci uvedli, že velice často lidé, kteří mají nízkou kvalifikovanou práci, mají velice dlouhé, dlouhou pracovní dobu, nemohou si dovolit, aby přišli o tuto práci. Pokud by nepřišli do práce, tak by oni přišli, mají velice nízký plat, takže nemají možnost ani najít lepší práci. To jsou aspekty, které přispívají právě k tomuto fenoménu, že tito lidé jsou nízko kvalifikovaní. Děkuji, pane Fotakisi, a nyní dám slovo paní Britě Tomsenové, která je stěnovou zpravodajkou. Pardon, promiňte, Děkuji za vaše vystoupení, pane Fotakesi. A nyní s vaším svolením zahájím druhý panel. Poděkuji všem našim panelistkám z prvního kola a poprosím ty, které eh, jsou zapsány do druhého panelu, aby přišly k nám sem nahoru. Takže paní Meller Jensenová, pojďte prosím sem k nám, a pan Kemal Ejup. a zahájíme druhý panel věnovaný postupům v oblasti integrace. A potom dostanete slovo vy, paní Tomsenová. Donc nous allons voir maintenant des Takže nyní se budeme zabývat konkrétními příklady integrace si vous voulez vous installer. Très bien. Donc je passe tout de suite la parole. Dám rovnou slovo paní Mele Jansenové z Dánského centra, informačního centra pro ženy a rovnost mužů a žen která nás seznámí s dánskou politikou v oblasti integrace. Máte slovo. Thank you very much and uh, thank you very much for the Velice děkuji, velice děkuji za pozvání. Velice jsem se těšila, že zde budu dnes uh, moci vystoupit. Právě jsem si uvědomila, že bych mohla hovořit dánsky, takže já budu hovořit dánsky a doufám, že uh, všichni tady využijete možnosti tlumočení. Ráda bych vám Eh, prezentovala naše internetovou síť Quinfo. Jde o projekt či program, který umožňuje eh, výměnu mezi a seznámení mezi migrantkami a německými ženami na vysokých postech. Tento program nám dal vynikající výsledky a to, co mě obzvlášť zaujalo, to, co opravdu dobře fungovalo, je, že tady vlastně eh, byly eh, eh, ženy, které považovaly tu svoji kmotru německou za své vlastně lidské GPS, tedy orientační systém pro vstup do světa práce a vůbec dánské společnosti. Takže toto vlastně je nástroj, který umožňuje přístup ženám migrantkám do těchto rovin. Proč tento projekt Kvinfo měl takový úspěch. Jde o informační centrum pro oblast rovných šancí. Začalo to již v 60. letech v Dánsku. Je to tady instituce, která je pevně zakotvena v naší společnosti a závisíme na eh, ministerstvu kultury. Máme také knihovnu. Kromě toho organizujeme schůzky odborníků na genderovou problematiku ehm, Zveme k nám odborníky ze všech oblastí společenského života. V posledních 15-20 letech jsme vyčlenovali zdroje zejména na internetové programy. Jsme tedy, máme také eh, encyklopedii online s biografiemi eh, významných žen v Dánsku. A kromě toho také na internetu prezentujeme historii žen v Dánsku. Kromě toho také publikujeme webový magazín tisícovky žen se účastní této silné sítě a e, cítí obrovskou sounáležitost s naší institucí. Mohli bychom učinit paralelu s Twitterem v Dánsku. V roce 2003 e, nás napadlo, protože organizace, které se zabývají rovnosti, příležitosti pro mu a ženy nás k tomu podnítily Přišli jsme tady s myšlenkou, jak využít zdroje, které by mohly posílit jak ženy, tak naše sítě. A přišli jsme s nápadem pojmout naši síť jako gigantický úřad práce pro ženy. Tehdy jsme nebyli až tolik známé mezi migrantkami v Dánsku, ale obeslali jsme mailem ženy v Dánsku, na které jsme se obrátili s, s, s prozbou, s, s dotazem, zda by chtěli být takovými kmotrami v tom našem programu a dostali jsme spoustu pozitivních odpovědí. Na, poté, co uplynul jeden rok, jsme zjistili, že ten projekt je opravdu úspěch. V roce 2004 jsme potom dokonce získali určité ceny, cenu eh, nejoblíbenějšího dánského časopisu pro ženy a také cenu od eh, úřadu v Dánsku. A od roku 2004 potom máme čekací listinu s ženami, které se chtějí účastnit této iniciativy. Více jak tisíc žen, migrantek a dánských žen se již zúčastnilo programu, respektive do dneška už to bylo pět tisíc žen, máme eh, dva tisíce těchto propojení. Eh, ve čtyřech dánských městech máme své kanceláře, máme, účastní se toho ženy ze 127 zemí a snažíme se eh, zprostředkovat ženám práci na základě jejich kvalifikace, tedy hledat pro ně práci, která odpovídá jejich kvalifikaci. O tom se zde dnes také hovořilo. Je to jeden z mála projektů, kde se to daří. Eh, protože když přijdete do jednoho z našich středisek, eh, bude tam na vás čekat kmotr či kmotra. Je to tedy vztah mezi dvěma jednotlivci, mezi dvěma konkrétními osobami. A ten kmotoček modra se potom snaží tedy zpřístup, eh, zpřístupnit, respektive má být stejné profese jako ta uchazečka o práci, takže možná zdravotní sestra se tam sejde se zdravotní sestrou, která potom pomáhá hledat práci. Tento projekt funguje také pro ženy, které zatím nikdy zaměstnány nebyly. Eh, v té poslední kanceláři, kterou jsme zavedli, Eh, tak tu jsme umístili do čtvrti, kde eh, žily přímo ty ženy, které jaksi jsou naší cílovou skupinou a eh, díky tomu se ten projekt stal mnohem známějším. Vlastně jsme tu kancelář umysleli do jakéhosi geta a lidé, kteří tam pracovali, byli také přímo na místě proškoleni. když ženy přijdou do tohoto střediska, tak se nesetkají s psychologem nebo s antropologem, ale se ženou, která také třeba zažila několika letou nezaměstnanost. To znamená, jejich osobní příběh má určité styčné body. A co je důležité pro tyto kmotry, pro tyto naše dobrovolné pracovnice, že vycházejí z určitých hodnot, jako je solidarita eh, nebo chuť pomoci jiné ženě začlenit se do dánské společnosti nebo vůle účastnit se na projektu, který je veden hodnotami, ke kterým se hlásíte. Vycházíme samozřejmě ze zásady rovnosti, reciprocity a zřejmé solidarity. To znamená, motivací pro naše dobrovolné pracovnice je chtít pomoci ženám z celého světa. A e, všechno to samozřejmě probíhá na profesionální úrovni. E, tuto myšlenku kmoter nalezáme také ve velkých firmách e, i v jiných kontinen- na jiných kontinentech, jak například v USA nebo v Kanadě. Eh, máme písemnou komunikaci, smlouvy, každý přesně zná své cíle, každý má přesně nastaveny, eh, jak jich dosáhnout, do jaké míry bylo dosaženo, na jaké problémy jsme eh, naráželi. Všechno je to tedy pojímáno velice profesionálně, což je nutný předpoklad pro to, aby tyto dánské ženy, vysoce kvalifikované a velmi zaměstnané, Eh, také jak si na to slyšeli a byli potom připraveni věnovat našemu projektu svůj čas. Eh, Kmotry a jejich eh, tyto patronky a migrantky vlastně jak si odloží své kulturní brýle, bychom to mohli nazvat, veškeré předsudky má, jakým způsobem se ta eh, žena obléká, jak, jakým způsobem byla vychovávána, o to nejde, jde o to, eh, jaké má plány do budoucna, jakou práci hledá a co můžeme udělat my pro to, abychom ji pomohli dosáhnout jejich cílů, naplnit její představy. Všechno to probíhá na různých úrovních. Například jsme se začali věnovat i mladým, tedy druhé generaci migrantů. Jsou to migranty, které jsou často velmi talentované, kvalifikované a říkají nám, no my jsme se narodili v Dánsku, my vás nepotřebujeme, ale díky tomu, do jaké míry se ten projekt stal prestižním, vlastně eh, to zbudilo zájem i mezi dalšími generacemi migrantů, které nám nyní říkají, že jim to umožnilo, že jim náš projekt umožnil mnohem rychlejší zapojení na trhu práce například eh, Eh, než by tomu bylo jinak. A skutečně tady eh, konstatují, že tento projekt pro ně představuje přínos. Kromě toho máme různé programy, eh, například jeden program, kde 15 známých političek, paní Brita Thompsonová, europoslankyně se také účastnila mimochodem. Máme tam poslankyně dánského parlamentu, také Eh, ženy z ministerstva v Koraně. tady 15 političek jsme eh, přizvali a kromě toho jsme pozvali 15 mladých žen eh, z prostředí přistěhovalců, které se chtěly věnovat politické kariéře v Dánsku a to opět byl obrovský úspěch tento projekt. Kromě toho jsme nedávno se připomněli z té výročí udělení volebního práva ženám v Dánsku a poté eh, se město Koraň rozhodlo financovat náš projekt. Těchto 15 žen nakonec bylo zvoleno do obecních zastupitelstev v Kodani, v kodaňském eh, kraji. Takže to byl opravdu velký úspěch. A poté jsme získali také soukromé finance na projekty zaměřené na mladé v městě Udence existuje určité ghetto, ale díky soukromým prostředkům se nám podařilo zaplatit to, aby mladé ženy, které nemají vzdělání, které už třeba ani nejsou ve škole, se sešly tedy eh, s dánskou eh, s dánskou patronkou, takže tím se řeší ten problém, že ti, ty lidé, ti lidé, ty mladé ženy často nemají na koho se obrátit, jsou sami v té situaci. Díky, těm, díky těmto eh, soukromým finančním zdrojům se nám tedy podařilo eh, zajistit pro tyto eh, mladé ženy určité vyhlídky díky tento patronaci. Už jsem vyčerpala svůj čas, paní předsedkyně? No, je možné potom ještě poskytnout konkrétní informace v rámci diskuse na základě dotazů, které budou položeny, takže vám zatím poděkujeme za vaši dánskou zkušenost. Určitě na vás budeme mít velmi konkrétní dotazy. A nyní dám slovo panu Kemalovi Ejopovi, předsedovi výboru pro ochranu před diskriminací Bulharské republiky. Máte slovo, poprosíme o bulharskou zkušenost. Prosím. Благодаря. Искам особено да благодаря, уважаеми дами и господа, за предоставената ми възможност да направя това изложение за интеграция. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát za tuto příležitost seznámit vás s problematikou integrace příslušnic etnických menšin. Nebudu hovořit o migrantkách v případě Bulharska, protože počet migrantek je velmi malý. Rovnost mužů a žen v Bulharsku je zakotvena v ústavě, také v zákoně eh, eh, antidiskriminačním a v zákonníku práce. Ovšem nemáme žádnou legislativu, která by podněcovala integraci žen příslušnic etnických menšin ani jejich účast na politickém životě nebo na kulturním životě. 15 žen v Bulharsku ehm, jsou ženy, o kterých nic nevíme. Neznáme jejich věk, jejich vzdělání, jejich možnosti v oblasti sladění profesního a Eh, rodinného života, jaké riziko domácího násilí u těchto žen. Je tam celá řada aspektů, eh, které neznáme, protože nemáme k dispozici přesné statistiky. To také možná vysvětluje to, že nám chybí konkrétně politika pro tu oblast. Komise eh, pro ochranu před diskriminací má určité údaje, z nichž vyplývá, že ženy, příslušnice etnických menšin, jsou vystaveny různým typům diskriminace na základě pohlaví, na základě etnického původu. E, nyní, kdy čelíme hospodářské krizi, jsou příslušnice etnických menšin ty nejzranitelnější. Jsou to první, kdo přicházejí o místo, kdo se ocitují, ocitají pod prahem chudoby. A často narážejí na nejrůznější typy překážek, které se snaží integrovat se do společnosti. My se snažíme, pokusili jsme se odstartovat proces etnogenderového mainstreamingu, abychom podpořili integraci těchto žen, abychom jim také vysvětlili, obeznámili je s jejich právy. Tedy etnogender mainstreaming je ta naše koncepce. V rámci eurovoleb v Bulharsku a také během eh, voleb do našeho parlamentu běžela kampaň za rovnou účast mužů a žen a v Bulharsku se podařilo dosáhnout dosti pozvodějích výsledků. 40 europoslankyň, europoslanců za Bulharsko jsou ženy. A v případě eh, voleb do bulharského parlamentu potom to procento bylo 20 což je méně než v předchozím funkčním období parlamentu, kde to bylo 27 Nicméně jedno procento žen poslankyň v parlamentu jsou příslušnice etnických menšin. V bulharské vládě potom máme 17 žen. A poprvé v historii Bulharska žena předsedá parlamentu. Chybí nám tedy statistické údaje o etnických menšinách, proto nemáme jasnou představu a jenom obtížné koncipovat kroky na podporu integrace eh, nebo ověřovat fungování již přijatých opatření v praxi. Eh, často je používána jako zástěrka ochrana osobních údajů, ale já si myslím, že je skutečně nutné provádět sběr údajů, protože to je nutný předpoklad pro to, abychom mohli sledovat stav etnických menšin, míru nezaměstnanosti. Je třeba aplikovat kritéria Eurostatu, tak abychom měli ucelený obrázek o situaci. Protože dokud nám chybí statistické údaje, pak, pak řada problémů, které dopadají na příslušnice etnických menšin, vlastně zůstávají neznámé. často eh, politiky s cílem zlepšit eh, situaci Romů například narážejí na neznalost práv ze strany Romů samotných. Etnické skupiny v Bulharsku představují 15,6 obyvatelstva, eh, s tím, že nejčetnější je turecká menšina, a máme více žen, příslušně menšin než mužů, těch žen je 51,6% v etnických menšinách. V rámci turecké a romské menšiny ovšem je počet mužů vyšší než počet žen. Průzkumy ukazují, že národní strategie a programy eh, obcí Eh, často opomíjejí specifickou situaci menšin, například v oblasti školství. Velice často vzdělávací programy nezohledňují tradice, Rodiče se často bojí poslat dítě například do školy v jiné vesnici, eh, když v, jeho, v jejich vlastní vesnici škola není. Eh, to platí především pro venkovské oblasti. Dalším problémem potom je vzdělání v mateřském jazyce. To platí zejména opět pro Romy a tureckou menšinu. Čtvrtina Romů v Bulharsku eh, jsou, je negramotných. V průběhu prvních deseti let demokratického rozvoje společnosti po pádu komunismu eh, bohužel eh, negramotnost dále vzrostla a to znepokojivým tempem. Je třeba říci, že eh, ženy jsou tím zasaženy mnohem více než muži, protože muži dosahují vyššího stupně vzdělání. A často je to právě míra negramotnosti a neznalost rodičů které vlastně vyústí v to, že děti nechtějí chodit do školy. A je třeba přijmout konkrétní opatření, specificky zacílená opatření, vycházející z této situace, tak abychom zajistili dobré vzdělání pro tyto děti. Vzdělání je velice důležité i později pro možnost sehnat práci. Velice často lidé odmítají zaměstnat Romy právě a právě uvádějí důvod nízké kvalifikace. V průběhu posledních deseti let eh, problém nezaměstnanosti a vzdělání eh, se rozšířil na celou romskou menšinu. Romové už nemohou svým dětem zajistit kvalitní vzdělání vybavit je smyslem pro odpovědnost, který odpovídá požadavkům a nárokům společnosti. A tím pádem je potom ohrožena e, další možnost integrace do společnosti. Romky narážejí na obrovské potíže na trhu práce, e, také kvůli jejich situaci rodinné, kvůli předsudkům. Jsou velice často těhotné, mývají více dětí a často ani neznají možnosti trhu práce. Často tyto ženy eh, v Bulharsku dostávají horší pracovní místa, která, eh, kde nejsou žádné potřebné kvalifikační předpoklady, anebo pracují eh, v šedé ekonomice. Je zde program Ministerstva zdravotnictví a sociálních záležitostí, který má zajišťovat lepší zaměstnanost pro Romky, ale tento program zatím nepřináší uspokojivé výsledky. Cena, kterou společnost platí, je velmi vysoká, zejména v případě romských žen. A Eh, romských svobodných matek, které často mají řadu dětí a jsou dotlačeny k prostituci, aby zajistili živobytí pro svoji rodinu. Naproti tomu v případě turecké menšiny musím říci, že tam jsou problémy odlišné. Eh, míra vzdělání, stupeň vzdělání je vyšší než v případě romské menšiny. Ale vůči tureckým ženám existují určité předsudky, určité stereotypy. Opět nemáme k dispozici dostatečné údaje o počtu případů diskriminace vůči Turkům Národní eh, statistický úřad eh, sleduje například rozpočty domácností. 55 Romů například eh, závisí na pomoci státu, ale nevíme, jaké procento Romů eh, naráží či narazil někdy v životě na diskriminaci. Také nevíme, jak to vypadá například s přístupem ke zdravotní péči na venkově. Víme, že velmi často dochází mezi 10-15 lety k potratům, což svědčí o tom, že je třeba informovat mladé dívky o možnostech eh, plánování rodičovství. Před deseti lety začalo Bulharsko provádět, eh, respektive implementovat program eh, ochránce, veřejné ochránce v oblasti zdravotní péče. To se velmi osvědčilo, například jsou vedeny osvětové kampaně, mezi etnickými menšinami ohledně různých typů zdravotní péče, ohledně prevence. V současné době reforma, běží tady reforma zdravotnictví a počítá se se zavíráním mnoha nemocnic. Existují šokující případy kde například eh, bylo, byla odmítnuta eh, akutní zdravotní péče nebo vyslání sanitky do romské čtvrti, eh, nebo ta sanitka přijíždí opravdu velmi pozdě, třeba hodinu a půl poté, co byla přivolána. V jednom konkrétním případě ta romská žena mezi tím zemřela, než ta sanitka stihla dorazit. Objevily se i jiné případy umrtí právě kvůli pozdnímu eh, výjezdu sanitky. To, a bylo to kvalifikováno jako trestný čin. Dále Zjistili jsme i diskriminaci například na vysokých školách i jiných typech škol a přijali jsme opatření pro nápravu situace, to znamená, doporučili jsme Doporučili jsme určitá opatření, mohu vám dát několik eh, tedy příklad, příkladů pozitivní diskriminace, eh, kterou uplatňuje naše komise. Děkujeme mnohokrát, eh, pane Ejude, za prezentaci vaší činnosti. A nyní dám slovo paní Britě Tomsenové, která nás seznámí se svojí vlastní zkušeností a analýzou situace. Předem děkuji. Velice děkuji, velice děkuji za vaši prezentaci, nebo za obě prezentace. E, skutečně mě to ujišťuje v tom, že zde musíme se dívat na, jedno, na různé skupiny a na různé problémy, protože jsme slyšeli, že situace Romů v Bulharsku je další výzvou, a e, než, než je tedy mm, v jiných částech Evropy. Také mě zaujalo to, co jste říkali o rozdílech mezi romskou menšinou a tureckou menšinou v Bulharsku, když jste hovořili o rozdílech v tom, jak se e, chovají a že trpí jiným druhem diskriminace ze strany většinové společnosti. Já z toho mám pocit, že Romové mohou být srovnáváni s, v uvozovkách s domorodým obyvatelstvem. Ehm, slyšeli jsme, nebo víme také o problémech například eh, v Grónsku. Myslím si, že ty problémy těch domorodých obyvatel můžeme porovnávat se situací těchto eh, romských skupin, protože v prvé řadě jsou to lidé, kteří se živili, nebo v Grónsku to jsou lidé, kteří se živili lovem, a nyní tedy eh, k ním musíme přistupovat jiným způsobem. Je vidět, že musíme vynaložit velké úsilí, abychom integrovali Romy, také potřebujeme více statistik, více poznatků o těchto skupinách, abychom dokázali naplánovat další činnost. Také mě zaujalo to, co jste říkali o vzdělávání. Hovořili jste o tom, že romští muži mají větší nebo lepší vzdělávání než romské ženy, ale z celosvětového pohledu můžeme říci, že nebo z celkového pohledu můžeme říct, že celkově mají mladé ženy lepší vzdělávání než lepší muži. Dochází k feminizaci e, vyššího vzdělávání. Čili myslím, že u romských žen tomu tak není, nebo tam je ta situace odlišná. Domnívám se, že to jsou problémy, kterým se také musí věnovat Evropská unie. Dále také e, víme o tom, že Romové nebo menšiny také tvoří velkou část e, obyvatel některých nových členských zemí. Hovořili jste například o tom, že v Bulharsku tvoří Romové 15 obyvatelstva. Co se týče těch opatření, tak e, opatření se musí, nebo musíme rozlišovat mezi těmi tradičními menšinami a mezi těmi nově příchozími. V současné době dochází také k feminizaci migrace. V 50. letech často lidé migrovali z východní a střední Evropy do západní Evropy a často to byli muži, za kterými pak přicházely rodiny. Dnes však často dochází k tomu, že Evropané nechtějí některá, nemají zájem o některá pracovní místa, zejména to jsou eh, eh, služby nebo různé různá pečovatelská místa a na tato místa často přicházejí migrující ženy. Například ve Španělsku eh, často eh, eh, do Španělska často přijde nějaká žena, která tam pracuje a třeba po deseti měsících si vydělá natolik, si ušetří tolik peněz, aby za ní mohl tedy přijet i manžel nebo partner a děti. To je situace, která je čas, stále častější. Dnes je také v té migrantské populaci více žen než mužů a to bude pokračovat. Také často dochází k tomu, že ženy odcházejí z různých vzdálených regionů v Evropě. Co se týče Dánska, tak 20 eh, v těch nejvstálenějších regionech je o 20 více mužů než žen, takže ženy často také odcházejí do měst. Já si myslím, že třeba i v, Brus, v Bruselu je tomu tak, že to ten, v, už v té migrující komunitě je více žen než mužů. Mm. Co se týče vzdělávání, tak v Dánsku máme například velký počet žen z, Thajs, z Thajska, jsou to Thajky, které se provdaly za eh, Dány, často eh, za Dány z venkovských oblastí. Čili ženy někdy eh, se vydávají do jiných zemí, aby tam zaujala pracovní místa v pečovatelském odvětví, nebo se tyto ženy dostávají do těchto zemí tak, že se provdali za muže, které, kteří často měli problémy, aby se našli manželku třeba v těch venkovských oblastech. A tyto ženy mají různý, různou výši nebo různý stupeň vzdělání. V Evropě mají tyto migrantky problémy v tom, aby byly přijaty většinovou společností a také mají problémy v tom, aby bylo jejich vzdělání uznáno, aby jejich kvalifikace byla uznána. Loni jsem četla, knihu, která se týkala migrace. Hodně migrantek je v současné době například z Moldavska nebo z Ukrajiny a často pracují v domácnostech, i když původně to byly třeba lékařky nebo, lékařky nebo měly mnohem vyšší vzdělání, tak často pracují jako pomocnice v domácnostech. Také zde hovoříte o takzvaném odlivu mozku a můžeme zde hovořit také o plítvání mozky, o plítvání Eh, kvalifikovanými ženami, které často pak v té Evropě pracují na nízko kvalifikovaných místech. Také zde často není systém, který by podporoval tyto ženy. Vaše příklady z praxe byly velice dobré, protože myslím si, že ten váš systém se eh, právě věnuje jednotlivcům, jednotlivým ženám. Hovořili jsme o tom, že také jste, bylo, jste byl velký počet migrantů z bývalých zemí, ze zemí bývalé Jugoslávie do Německa. Dnes e, vidíme, že do Evropy přicházejí ženy z různých zemí, e, mají e, velice různý stupeň vzdělání, jsou z různého prostředí a je důležité, abychom se zaměřili na každou ženu, abychom se zaměřili na jednotlivce, abychom zkoumali, jakou má ta konkrétní žena kvalifikaci a nikoli, abychom se dívali pouze na to, ze které země pochází, abychom se snažili pro každou najít pracovní místo. Myslím si, že ten váš příklad je e, úspěšný a ta vaše metoda, jak integrovat Eh, ženy je dobrý také ten váš způsob, jak eh, využíváte ty, ty modely mm, nebo ty, ty ženy, které mohou být vzory, ty, ten systém těch patronek. Také je nutné, abychom se nesoustředili pouze na trh práce, na to, aby, abychom ženy zapojili do trhu práce, ale abychom je zapojili také do politického života. Dochází také k tomu, že ženy jsou postupně uh, voleny i do těch různých místních samozpráv, což je nikdy lehčí, protože nepotřebujete občanství, abyste eh, mohli být voleny do různých místních zastupitelstev. Čili to je také jeden ze způsobů, eh, jak eh, posílit integraci, který pokládám za dobrý. Co se týče mm, vzdělání. Tak máme zde boloňský proces, měli bychom posílit systém eh, uznávání kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi, aby lidé mohli přicházet eh, nebo by mohli procházet mezi jednotlivými zeměmi a pracovat v nich. Nyní je období krize, která eh, ještě, ještě v dalších letech to bude znamenat velké nároky. Musíme také změnit systém Eh, dále jsou zde určité demografické tlaky v Evropě, čili musíme zlepšit systém, jak lépe tyto migrantky integrovat. Děkuji za pozornost. Ještě mám jednu otázku na panelistky. Panelisty. Hovořil jste o situaci Romů v Bulharsku. Hovořil jste o tom, že často dochází eh, k k, k smíšeným vztahům mezi, nebo smíšeným sňatkům. Jaký je vztah mezi, nebo jaká je situace, co se týče těchto smíšených sňatků mezi uh, Romy, mezi bulharskými Turky, mezi Bulhary? Děkuji. Merci, merci. Děkuji mnohokrát, paní Tomsenová. Eh, opět máme vyhrazen prostor pro diskusy, takže nejprve bych poprosila naše poslance a poslankyně. Eh, ráda bych přivítala paní Rody Kraca, místo předsedkyně Evropského parlamentu, která se k nám připojila. Možná paní Ernst, eh, paní Kraca nejprve. Prosím, máte slovo v této velice důležité diskusi, která se týká nesmírně důležité problému pro naši evropskou společnost. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala těm, kdo zorganizovali toto veřejné slyšení. Ráda bych poděkovala rovněž všem odborníkům a odbornicím, kteří sem přijeli podělit se s námi o své zkušenosti. Předmět dnešního slyšení je nesmírně důležitý také pro vnitřní soudržnost Evropské unie a pro dosažení našeho cíle plné zaměstnanosti, sociálního smíru. A je to důležité i pro politiku sousedství a politiku v oblasti vnějších vztahů, protože otázka soudržnosti úzce souvisí s naší politikou rozvoje, pro země obklopující Evropskou unii, ať už jde o země kandidátské nebo země, které se účastní partnerství s námi. A platí to samozřejmě i o, pro země umístěné ještě dále, odkud k nám přicházejí přistěhovalci. Všechna tato témata byla zmiňována, různé etnické skupiny byly zmiňovány pro členy a členky našeho výboru, i pro ty nové členy a členky našeho výboru, i pro odborníky, kteří chtějí nějak přispívat k naší práci. Je důležité se opírat o texty, které již byly přijaty Evropským parlamentem, o zprávy, které jsme vypracovali o situaci romských žen a žen migrantek, protože existuje již určité aky, určitý soubor zpráv a textů vypracovaných naším výborem, které jsou velice důležité. Můžeme se tedy opírat i o usnesení Evropského parlamentu, sledovat, čeho bylo dosaženo, čeho nikoli, proč ne, s čím novým můžeme přicházet. Já si myslím, že tímto způsobem můžeme skutečně přispět ke zlepšení situace v praxi a je důležité stavět se cíle sledovat jejich naplňování. Děkuji, že jste mi dala slovo. Děkuji, paní Kraca, a nyní dávám slovo paní Ernstové, prosím. Vielen Dank. Äh, ich habe mir überlegt, Wenn wir eine Antidiskriminierungsstrategie entwickeln. Děkuji mnohokrát. Pokud bychom chtěli vyvinout eh, antidiskriminační strategii pro ženy z etnických menšin v Evropské unii, tak eh, musíme velice jasně rozlišovat, o kom hovoříme, o čem hovoříme. Musíme vždy zvážit, kdy se tyto ženy přestěhovaly do Evropy starší a mladší generace, že v naprosto odlišných situacích. Hovoříme také o romských ženách, to je také velice důležitá skupina lidí. Opět eh, další skupina jsou například muslimské ženy. A právě tato rozmanitost eh, etnických problémů eh, daných menšin je velice důležitá. Pokud chceme být úspěšní v této oblasti, musíme zohlednit všechny tyto aspekty, proto je potřebné vyfiltrovat tyto velké problémy v těchto specifických situacích a najít společné znaky. Můj dotaz tedy zní následovně. Jaký přístup můžeme zvolit, pokud chceme zohlednit specifické rysy žen přistěhovalců eh, z těchto etnických skupin. Možná byste nám mohli říct eh, další podrobnosti k této tematice. Děkuji, paní Kim Nielsen. Ano, já si myslím, že toto slyšení je nesmírně zajímavé. Hovořil jste tady o chybějících údajích Když jsem poslouchala pana Ajupa, tak jsem měla v hlavě paralelu, paralelu s afgánskými ženami, kde také vlastně některé ženy jsou jaksi skryté před našimi zraky, nevíme nic o jejich situaci. Takže k otázce údajů. Hovořilo se zde o tom, že chybějí statistiky, řečnice mluví mimo mikrofony, špatně slyšet. Myslím si, že Jedna z otázek, které bychom si měli klást, je, jaké jsou důvody, které přivedly tyto ženy k rozhodnutí migrovat. Možná toto je ta základní otázka, kterou si musíme klást. Proč ehm, se ta či ona populace přistěhovalců ocitla v Evropě a jak bychom mohli řešit příčiny přistěhovalectví globálně vzato. Asi to tady dnes nevyřešíme a není to ani hlavním tématem dnešního slyšení, ale Eh, měli bychom eh, mít na vědomí, že existuje nám přestěhovalectví jako volba a přestěhovalectví jako nutnost a je to třeba řešit. Dále je zde migrace některých evropských občanů, mám na mysli Romy v mém regionu, na západu Francie, například na severu Francie, žije mnoho Romů a pojí se s tím celá řada potíží. když hovoříme o statistických údajích, měli bychom se také klást otázku, proč eh, se tady tyto osoby nacházejí a zda se tam přejí být. Zda romské ženy, eh, které žijí tam či onde v Evropě, se tak skutečně rozhodly, anebo zda vlastně jenom trpí tuto situaci, jakým způsobem také eh, jak si strpějí tuto, nebo nesou tedy tu migraci a zda je možné to nějak řešit. Takže pokud byste mi na to mohli poskytnout odpověď, děkuji. Pokud nejsou další otázky, a ještě pan Fotakis, přejete se položit otázku nebo nám k tomu něco říci? Eh, v první řadě bych se chtěl vyslovit k tomu, co říkala paní Ernst, která se eh, zmínila o demografii, protože se pokládám za odborníka na demografické otázky a potom bych rád položil otázku. Takže první věc. Velice často dramatizujeme demografickou otázku. Hovoříme o velkých potřebách, které nebudou pokryty. Já si myslím, že situace eh, po dvou letech ekonomické krize vede k tomu, že v následujících letech budeme mít jednak nezaměstnanost a také nedostatečné dovednosti, protože po krizi eh, procházíme obdobím restrukturalizace, kdy bereme v potaz globální ekonomickou situaci, vidíme velký pohyb například velkých společností. Dnes například došlo ke spolupráci eh, mezi Renaultem a Daimlerem, čili v automobilovém sektoru došlo k tomuto podpisu. A když se díváme tedy na restrukturalizaci podniků, tak budeme potřebovat nové dovednosti a zároveň lidé přicházejí o tradiční pracovní místa. Není snadné vzít tyto pracovníky a naučit je okamžitě novým dovednostem. Demografické stárnutí vede také k tomu, že všichni tyto lidé, kteří je právě prošli vzděláním, aby naplnili potřeby těchto nových dovedností, nejsou k dispozici, protože mladá generace je omezená. Musíme tedy přemostit tuto, tento nedostatek pomocí migrantů. A to je podle mého názoru velká výzva pro následujících deset let. Poté budeme mít masivní eh, pracovní místa, musíme se podívat na situaci během následujících 45 let na pracovním trhu. Je to tedy dlouhodobý trend, kde budou nejrůznější fáze. Nyní teď se dostáváme ke své otázce, která je provokativní, když se bavíme o integraci, tak se bavíme o integraci přistěhovalců a o staré společnosti. Nicméně máme opatření, která se týkají především těchto imigrantů a nezabýváme se opatřeními pro tu všeobecnou společnost. Čili jak, co můžeme zajistit, jaká opatření můžeme přijmout pro hostující společnost. Velice často eh, tyto eh, vznikají tato opatření pro emigranty, nicméně všechna tato opatření jsou v určitém vaku. Učí se nový jazyk, ale žijí v určitém vaku, nemají přímý kontakt eh, s tou danou společností. Čili měli bychom se zaměřit na opatření, která budou zaměřena na celou společnost, tedy nejen na emigranty, ale i na hostující společnost. <clears throat> Děkujeme, pane Fotakesi. A tím se dostáváme k zkušenostem, které tady popsala paní Meler Jensenová, eh, která právě eh, vystvihla tu otázku profesionálního eh, přístupu v programech patronace. A také se o tom zmiňovala paní Kraca před chvílí, že eh, třeba eh, nevnímat pouze striktně na úzký problém vztahu mezi migranty a hostitelskou společností, ale vnímat to v širším kontextu hodnot, na kterých je založena naše společnost. Druhá věc, která mne velice zaujala, a o tom hovořil pan Ejup, a byly to ty chybějící, ten nedostatek statistik a zejména rozdíl mezi problematikou integrace, společenské integrace na venkově a ve městech, kde ta odlišná situace si pravděpodobně žádá o odlišná řešení. Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto problémem? Takže paní Maliriancenová, máte slovo. Poprosila bych vás, abyste odpověděla na první část otázek a potom dáme slovo panu Ejupovi. Um, Velice děkuji. Nejprve bych vás chtěla upozornit na mezinárodní konferenci, kterou jsme uspořádali eh, v listopadu loňského roku. Můžete si přečíst eh, o této konferenci a o, také o výstupech eh, z této konference na naší webové stránky, na naší webové stránce. Najdete tam mnoho informací, které mohou pro vás být užitečné. Co se týče otázky na údaje, na dostatek údajů, eh, během několika let jsme prováděli různé pohovory eh, s našimi patrony a s, s, s migrantkami a také jsme vytvořili speciální databázy od, z těchto poznatků. Na začátku jsme však nevěděli, kam až se tento program rozšíří, že se velice e, nakonec zvětší. Čili ze začátku to byl pouze nástroj pro naše vlastní účely, ale v současné době pracujeme na tom, abychom tuto databázi mohli modifikovat tak, abychom z ní mohli získávat eh, určité odpovědi, například kolik eh, žen přichází z jednotlivých zemí, jaká, jaké mají vzdělání. A chceme tedy um, získat eh, více čísel a více výstupů. Doufáme, že v následujících letech ještě budeme schopni získat nové informace, protože se jedná o jaksi no, novější oblast. Myslím si, že zatím nikdo nemá eh, informace nebo o výsledcích eh, těchto programů eh, z doby před 6 lety. Dále zde byla otázka, která se te týkala věku. Většinou se jedná o ženy ve věku 30 až 35 let je to, je to určitá fáze eh, života ženy, kdy je dobré, aby tyto ženy měly, eh, kdy chtějí pracovat, kdy mají rodinu a je důležité, aby právě v této fázi života byly ženy dobře integrovány do společnosti. Dále jste padla otázka eh, německé poslankyně. Vy jste se ptala na to, jak rozlišovat mezi jednotlivými skupinami podle toho, z jakých zemí přecházejí je velice důležité, abychom využívali občanskou společnost, abychom pozbuzovali občanskou společnost k tomu, aby právě nerozlišovali podle toho, z jaké země přichází tato žena nebo zda je muslimka. Myslím, že je nutné, abychom to nerozlišovali a je to také úkolem i e, evropské politiky a Evropského parlamentu. Evropský parlament e, by se měl této e, otázce věnovat. Naše metoda eh, naše metoda je úspěšná také právě proto, že my takto nerozlišujeme. My vítáme eh, všechny migrantky, ať jsou to muslimky nebo ať jsou jiného, jiné víry. My je nějakým způsobem nestigmatizujeme, my je zveme do našeho programu, chceme, aby se účastnili a díváme se na ně jako na eh, individuality, na ženy, které přicházejí se svými mm, přáními, se svými nadějemi. My jim poskytujeme prostředky, chceme, aby se stali eh, partnery, aby se staly součástí naší instituce, přidělíme jim určitou patronku a chceme, aby se v naší zemi staly eh, vším, čím chtějí být. A mm, myslím, že náš program, který se snaží aktivizovat eh, občanskou společnost, eh, právě eh, usiluje o to, abychom takto nerozlišovali mezi jednotlivými ženami. Děkuji mnohokrát. Pane Ejupe, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych rád zareagoval na otázku paní Tomsenové. V Bulharsku Romové, stejně jako Turci, nejsou přistěhovalci. Turci žijí v Bulharsku už nejméně 600 let, Romové ještě mnohem déle. A jejich integrace musí být předmětem konkrétně zacílené politiky státu. V Bulharsku máme řadu pozitivních příkladů, ale bohužel negativní příklady převažují. Přetrvává řada předsudků, kterými potom můžeme obvykle vysvětlit diskriminaci, ke které dochází. Abychom zabránili diskriminaci, je třeba se zaměřit na děti již od mateřské školky, abychom zajistili jejich řádné vzdělání, včetně středoškolského, protože právě nedostatečná kvalifikace je příčinou odmítání eh, Romů společností. Mladí eh, Bulhaři často ve školní třídě odmítají například sedět v lavici s romským dítětem. Objevuje se diskriminace vůči postiženým dětem. Romové se často žení a vdávají mezi sebou. Je jenom velmi málo smíšených manželství. A rád bych uvedl také jeden tragický případ, ke kterému došlo před pěti, šesti měsíci. Šlo o mladý zamilovaný pár, takého se Romeo a Julie. A eh, ona byla bulharka, on Rom a spáchali sebevraždu skokem pod vlak. Tady pokusili se sebevraždu, ta eh, mladá dívka zemřela skutečně a ten mladík zůstal postižený na celý život prostě proto, že nemohli žít spolu. Taková je míra stigmatizace Romů ve společnosti. Od přistoupení Bulharska k Evropské unii kdy tady se Bulharsko stalo hraniční zemí šengenského prostoru a existovaly obavy, že bulharští Romové začnou masivně romovat na, eh, pardon, migrovat na západ. K tomu všem nedošlo. Je třeba zabývat se příčinami, které nutí Romy k migraci. Často eh, je to hledání pracovních příležitostí. Mezi migranty jsou eh, převážně ženy. Eh, Muži zůstávají doma, starý se o děti a ženy pracují. Eh, hovoříme dnes v Bulharsku o, eh, se, o založení strany mužů, kteří by bojovali za svoje emancipaci. Taková je tady skutečnost. Pokud je o rozdíly mezi venkovem a městem, eh, Ve venkovských oblastech je integrace snažší, protože se lidé více znají. Ve školách nedochází k segregaci ani v rezidenčních čtvrtích. Tam je problémem skutečně najít práci a bojovat proti nebo hledat řešení pro odliv lidí z venkova, zavírání škol, nemocnic a tak dále. Odliv lidí z venkova navíc působí problémy ve velkých městech. Kromě toho bych rád připojil, že v Bulharsku eh, nemáme kočující Romy. Romové u nás nekočují, mají stále bydliště, vedou usedlý život. Často žijí ve čtvrtech, kde jsou dobré životní podmínky, tam zvedná kanalizace, elektřina a tak dále. Ale velice často jsou tyto čtvrti nadměrně osídleny. Romové se také někdy staví určité chyše eh, bez jakéhokoliv ohledu na stavební normy eh, nebo eh, nebo pravidla urbanizace. Proto také je třeba mít přístup ke statistikám, respektive mít tyto údaje k dispozici, vědět, kolik je dětí, kolik z nich chodí do školy, kolik zůstává doma, kolik lidí je na trhu práce, kolik je nezaměstnaných, kolik je nepřiznaných nezaměstnaných a tak dále a tak dále. Všechny tyto údaje by nám pomohly tento problém řešit. Bez podkladových informací nemůžeme přijímat žádná opatření. Děkuji. Děkuji, pane EUP, za vaše reakci. Tento druhý panel věnovaný integračním postupům tímto uzavírám a přestoupíme nyní k třetímu bloku dnešního dopoledne, který je věnován určitým návrhům koncepčních eh, opatření politik. A v této věci dám nejprve slovo paní Amandin Bakové z Evropské ženské lobby, která se k nám připojila zde u řešnického eh, u předsednického stolu a poté dám slovo paní Bauerové, už to europoslankyně. Takže prosím, paní Bach, máte slovo. Um, would... Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla poděkovat výboru pro ženská práva, také paní Parvanové za zprávu, kterou připravuje. Chtěla bych poděkovat, že jste nás pozvali na toto významné slyšení, i když je to zpráva z vlastního podnětu. Slyšeli jsme, že existují nejrůznější návrhy v dané politice, tak eh, bych chtěla říci ve svém projevu několik návrhů politik, které se týkají eh, současné diskuse v Evropě právě na toto téma. Slyšeli jsme nejrůznější návrhy během dnešního dopoledne a ráda bych eh, hovořila právě o těchto návrzích v souvislosti s Evropskou agendou. Chtěla bych eh, hovořit o stávající agendě sociální politiky a chtěla bych říct, že máme přímý dopad na sociální integraci žen. Hodně se toho řeklo již dnes dopoledne. Chtěla bych právě hovořit o strategii 2020. Ta bude zcela klíčová právě v sociální integraci žen. Hovořím také o nové strategii v oblasti gender equality, rovnosti pohlaví a Myslím, že dnes v pět hodin eh, budou podány pozměňovací návrhy výboru pro ženská práva. Dále stávající situace v oblasti štokholmského programu, týká se to také žen, a to bude další stavební kámen v oblasti integrace. Hovoříme o tom, že to je odpovědnost členských států, nicméně Lisabonská smlouva a také různé mechanismy, které byly zavedeny na evropské úrovni, jsou aktuálním tématem na celoevropské úrovni. Zde musí se hrát úlohu také komise, čili dnes jsme se zmínili o tom dvousměrném procesu. Velice často na to zapomínáme, protože čím dál tím více hovoříme o tom, že ženy, které migrují, jsou pod tlakem vysoké odpovědnosti. Musí se naučit eh, nový jazyk. Je to také úkol té hostující společnosti. A otázka zní, proč nemáme indikátory o hostující společnosti. Často na to zapomínáme, protože integrace má nejrůznější nástroje na úrovni politika. Někde dobré mít určitý odstup a vyslechnout si hlasy, tak jak tomu bylo dnes dopoledne, lidí, kteří pracují přímo v terénu, kteří je vidí, přímý dopad těchto politik na konkrétní životy přistěhovalkyň nejrůznějších zemí z nejrůznějších etnických skupin. Stručně bych chtěla vysvětlit, eh, co dělá naše organizace European Women's Lobby. Jsme největší zastřešující organizace ženských asociací v Evropské unii. Máme více než 2500 eh, členů. Eh, tyto organizace mají naší zastřešující organizace členství a budu hovořit nejen o evropské úrovni, ale máme také nejrůznější činnosti na národní a mezinárodní úrovni. naší práci. Já konkrétně pracuji na antidiskriminačních otázkách, imigračních otázkách, ale kolegové pracují také na sociálních politikách, na násilí proti ženám, na evropské politice a legislativě v oblasti rovnosti pohoví a ty, tato témata se týkají sociální integrace žen z etnických skupin. Jak už jsem říkala, chtěla bych se zaměřit na konkrétní politické uh, sociální politiky, které se zabývají právě otázkou imigrace. Jenom příklad naší práce. Nedávno jsme vydali tuto publikaci, je u vchodu, která se týká antidiskriminace a zabývá se otázkou nejrůznějších typů diskriminace. Pohlaví, rasové příslušnosti. Je zde velice zajímavý projekt na evropské eh, úrovni, který je financován generálním ředitelstvím pro výzkum a Evropský parlament může také ovlivňovat toto generální ředitelství, jaké projekty dělají. Vidíme to jako praktický nástroj pro každého, kdo chce konkrétně pracovat eh, na antidiskriminaci, rovnosti pohlaví a chtěli bychom využít a hlavně vidět určitá propojení v těchto oblastech, protože je velice důležité mít tento průřezový přístup. Spolu s naší prací v oblasti sociálních politik jsme také spolupracovali a spolupracujeme s nadacemi. Chceme vytvořit nezávislou sítě pro ženy. Jedna kolegyně byla zvolena předsedkyní tohoto organizace a pracujeme v duchu tohoto slyšení, to znamená, aby lidé, kteří pracují v terénu, mohli promluvit k politikům, kteří působí na evropské úrovni, čili abychom neměli žádné prostředníky, ale aby lidé, kteří pracují v terénu, přímo ovlivňovali evropské politiky. Každý z nás, a už jsme kdekoliv v rámci naší sítě, ať už pracujeme na evropské úrovni, například pro Evropskou komisi, nebo pokud působíte jako europoslanci, jako lidé v terénu, měli bychom mít průřezový přístup k věci. Je důležité, aby lidé, kteří pracují eh, praxi věděli, jak zohlednit tyto aspekty a ti, co pracují v akademické sféře, aby věděli, jak to také převést do praxe naopak. Čili máme genderovou diskriminaci, i když eh, někdy máme podobné typy diskriminace, když se bavíme o bydlení, tak tam může být také určitý konkrétní typ diskriminace, protože jste černí, nebo protože jste Eh, Romové a zároveň žena. Například ve Velké Británii existuje velice zajímavý výzkum, který se zabývá černošek a jejich zaměstnání a je patrné, že tady existuje několikanásobná diskriminace v těchto případech. Zdůraznila jsem různé evropské rámce, kdy musíme uplatňovat průřezový aspekt Některý výzkum se nezaměřuje pouze na etniky, eh, ale také na ženy. Často zapomínáme na to, že potřebujeme mít konkrétní politiky v rámci různých evropských rámců. A já jsem se dívala na zprávu o Romech, o které se nyní hovoří v Evropském parlamentu a vidím jasný průřezový aspekt, který by byl důležitý v takovéto zprávě, čili etnické menšiny a ženy by zcela jistě měli prospěch eh, z tohoto přístupu. A v loňském roce jsme vydali podobný dokument, který je k dispozici na naší webové stránce, který hovoří o těchto aspektech. Velice vítám to, co říkala paní Krace, která nám připomněla, že neexistujeme nebo nepracujeme v určitém vaku těchto politik. Před několika lety jsme měli úmluvu. Loni jsme oslavili 30. výročí této úmluvy a máme také směrnici o rasové rovnosti, ale vidíme, že na evropské úrovni je jasná potřeba hovořit o různých skupinách žen, ať už jsou to Romky, přistěhovalkyně, jakékoliv menšiny. Ve své prezentaci hovořím o romských ženách. Existuje tady celá řada doporučení, Izabela o tom hovořila, například sběr dat, agrego, agregovaná data, nejrůznější programy pro zaměstnanost těchto žen. Jsou tady dobrá doporučení, na kterých musíme pracovat. Například eh, imigrace žen, o tom hovořila paní Kraca, byla zpravodajkou této zprávy. Dále je tady zpráva Tarabela, rovnost mezi muži a ženami, dále otázka diskriminace. Tam je také genderový pohled, i když to není to hlavní v této zprávě, a bavili jsme se o tom během dnešního dopoledne. Nejrůznější skupiny, etnické menšiny, romové, muslimové, jak muži, tak ženy, vidí, eh, jsou předmětem diskriminace. Nicméně si nestěžují, protože nevědí, jak si stěžovat a Romové také nevěří těm lidem, kterým by si měli stěžovat. Čili v návrzích této politiky chceme změnit tento přístup. Další důležitá věc, kterou chci zdůraznit, je naše zaangažovanost. Máme nejrůznější reference, chceme věnovat pozornost nejrůznějším skupinám, nicméně musíme jít o krok dál. Musíme dělat konkrétní věci, konkrétní návrhy a Virginia se právě o tom zmiňovala. Co musíme konkrétně dělat? Musíme snížit období, než obdrží ženy statut eh, člověka, který má stálou adresu, který může někde pobývat. Čili musíme pracovat na konkrétních věcech, na podrobnostech, kde jsou určité problémy. Je to pochopitelně svízelné. Musíme jít tedy zcela určitě o krok dál a dělat tyto konkrétní věci. Když jsme se zbavili o výzkumu o sběru dat, nebudu to opět zdůrazňovat, je to zcela zásadní, ale také máme kvalitativní výzkum a také kvantitativní výzkum, na to bychom neměli zapomínat. Musíme je dále rozvíjet, především když sbíráme data, tak eh, musíme dělat eh, sběr dat o artik- článku 19 eh, Evropské smlouvy, musíme dělat sběr dat o etnikách, nejrůznějších skupinách, ale musíme dělat také kvalitativní výzkum. Například zaměstnanost ne? to bylo financováno generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a měli bychom na tom dále pracovat. Dále další finance. Musíme mít peníze pro naše politiky právě v kontextu ekonomické krize. To musí být také změno v dané zprávě. Dále potřebujeme finanční prostředky a to je takový společný jmenovatel pro organizace přistěhovalkyň pro etnické menšiny, protože tady se těžko získávají finanční prostředky a je důležité, aby Evropský parlament sehrál svoji úlohu také, co se týče vyčlenění rozpočtu, abychom umožnili těmto různým skupinám žen, aby měly přístup k evropským finančním prostředkům. Musíme mít školení, pozitivní aktivity, musíme mít rozpočtové linky, aby právě tyto skupiny měly přístup k evropským finančním prostředkům. Došlo eh, k vyhodnocení programu integračního fondu. Pouze 2 organizací získaly finance z tohoto fondu. V podstatě se zabývali pouze šířením výsledků, nebyli přímí příjemci. Co se týče diskriminace, tak eh, hovoříme o několikanásobné diskriminaci, která je také v národní legislativě, čili vítáme tuto část zprávy, která se zabývala směrnicí bojící proti diskriminaci. Nyní se o tom hovoří na půdě rady, je to velice citlivá otázka, věřím, že tato směrnice bude přijata. Dále zaměstnanost o tom jsme hodně hovořili. Sjednocování rodin, o tom hovořila Virginie, je zcela zásadní, abychom měli rozpravu, která se bude zabývat sjednocování rodin, protože Evropská komise vydala zelenou knihu, čili europoslanci musí také zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci v rámci pohlaví, až budeme přijímat legislativu, která se zabývá touto otázkou. Jsou zde nejrůznější překážky, které působí při sjednocování rodin. Dále, azyl. Legislativa neumožňuje právě ženám, když se zabýváme otázkou právo na práci, Tyto ženy například žijí ve vzdálených eh, oblastech, kde jste stigmatizováni tím, že jste černoši. Dále násilí proti ženám, a tím bych chtěla ukončit, to je zcela zásadní otázka v případě integrace přistěhovalkyň. Často jsme o tom hovořili, hovořili jsme o určitém stigmatu, ale násilí proti ženám platí pro všechny skupiny. A v tomto ohledu se to zmiňuje také ve zprávu Tarabila. Je tam výzva, aby byla přijata směrnice pro akční plán, jak bojovat proti tomuto násilí, čili je důležité, abychom zde sehráli klíčovou úlohu a abychom měli konkrétní opatření pro přistěhovalkyně. Merci beaucoup, Madame Bach, pour votre... Děkuji mnohokrát, paní Bach, za váš přístup a ráda bych také ještě pozdravila pana Fotakise, který nás opuští. Děkujeme za to, že jste s námi strávil dopoledne. A nyní dám slovo paní Edith Bauerové, která nás obeznámí se svým pohledem na to, jak to vypadá s opatřeními, která by případně mohl přijmout Evropský parlament nebo případně již prosadil. Prosím. Velice děkuji za slovo. Upřímně řečeno, není vůbec jednoduché zapojit se do této diskuse. Chtěla bych ocenit odvahu paní Parvanová, že otevřela tuto debatu, že, že se za, zabýváme tím tématem, protože, jak se již zaznělo, neexistuje ani závazná definice národní menšiny. Ale chtěla bych vás upozornit na doporučení 1, 0, 1201 Rady Evropy, které obsahuje jednu takovou definici národnostní menšiny zatím eh, není žádná jiná závaznější nebo méně závaznější definice a proto se tato definice používá eh, v dokumentech z poslední doby, které jsou závazné. Například je zde rámcová umluva nebo Evropská listina, která se týká regionálních a um, menšinových jazyků. E, existují zde, e, existuje zde několik e, vlastností. Jedná se o to, že mají, menšina má tedy bydliště na území jiné země, ale tato definice je také dost obtížná. Například je zde ruská menšina v baltských zemích, Chtěla bych to na to pouze tedy jak se pod čarou upozornit. Dále je zde to, že mm, tato etnická menšina má svou vlastní eh, jazykovou nebo náboženskou eh, charakteristiku, ale že tedy tato menšina je výrazně početně menší než většinová populace země nebo regionu a dále také je zde charakteristika menšiny, že tato menšina se snaží zachovat své tradice, snaží se zachovat svou kulturu a také svůj jazyk a další jejich typické vlastnosti, které je odlišují. Navzdory skutečnosti, že zde tedy máme alespoň tedy určitou oficiální definici národnostní menšiny, tak musíme říci, že Francie, Řecko a další země neuznávají žádné menšiny ve svých právních předpisech. A třeba v Belgii ta situace je zase úplně jiná. Belgie uznává pouze národní komunity, ale nehovoří o menšinách nebo o národnostních menšinách. Hmm. Tyto země nepřistoupily také k umluvám nebo ne, neratifikovali umluvy, které se týkají národnostních menšin. Ze všech diskusí na této téma však vybí, vyplývá, že hovoříme o dvou naprosto odlišných tématech. Za prvé to jsou národnostní menšiny a ta druhá kategorie, to znamená migranti a přestěhovalci, to je zcela jiná kategorie. Chtěla bych vás upozornit na zprávu pana Morálese z roku 2005 která se týkala ochrany národnostních menšin a protidiskriminačních strategií ve rozšířené Evropě. Dále je zde usnesení parlamentu, které rozlišuje, velice jasně a zřetelně rozlišuje mezi romskými komunitami, dále mezi novými přestěhovalci mezi eh, jazykovými menšinami, mezi určitými tradičními eh, menšinami, které eh, dlouhodobě žijí na území a také mezi osobami bez státní příslušnosti. Chtěla bych vás upozornit na toto usnesení, protože pokud nebudeme mít stále na mysli tyto výrazné rozdíly mezi jednotlivými menšinami, tak nedokážeme připravit kvalitní eh, rámec nových politik, ani doporučení vůči eh, politikám, která se mají právě soustředit na jednotlivé skupiny, na jednotlivé menšiny. Vím, že bude dost obtížné nalézt kvalitní doporučení pro politiky, protože jednotlivé menšiny žijí v naprosto rozdílných podmínkách. Je vůbec obtížné porovnávat například situaci finské menšiny ve Švédsku se situací turské, turecké menšiny v mm, Bulharsku nebo situaci maďarské menšiny v Rumunsku. A to jsem pouze upozornila na tři konkrétní příklady. Nevím, kolik dalších stovek jednotlivých menšin se skrývá v těch eh, eh, více než 60 milionů eh, evropských občanů, minoritních evropských občanů. Je důležité, abychom se soustředili na jednotlivé druhy menšin a to bude určitá výchozí situace nebo určitý odrazový mustek. Když jsem poslouchala vaše diskuse, tak zde nezaznělo, eh, nezazněla zde žádná, žádný odkaz na Eh, legislativu, která se týká rovnosti mužů a žen a také na orgány, které mají vymáhat rovnost mužů a žen, protože právě tyto orgány mají šířit informace o právních předpisech, které bojují proti diskriminaci, měly by šířit tyto informace v jednotlivých členských státech a měly by, tyto orgány by také měly analyzovat, jaká je situace v tomto ohledu v jednotlivých členských státech. A tím víc chci prosazovat myšlenku, že bychom měli sledovat, jak to vypadá s těmi jednotlivými orgány pro rovnost mužů a žen. Já mám například, znám situaci ve své zemi, kde ty orgány eh, tu reálnou situaci podceňují. Je tam pouze 4 nebo 5 milionů lidí a je dost obtížné, aby byly plněny všechny úkoly, které jsou zapotřebí. Jaký já mám názor na tuto otázku? Myslím, že každý z panelistů, nebo téměř každý z panelistů upozornil na nedostatek údajů. Je pravda, že zde existují Eh, údaje ze sčítání obyvatel a také je pravda, že lidé se mohou přihlásit podle své vlastní vůle k jednotlivé národnosti nebo k menšině. V mé, v mé vlasti je tomu tak, že 85 až 90 osob eh, 85 až 90 tisíc lidí se přehlásilo k romské národnosti, ale ta realita je asi 400 tisíc obyvatel. A myslím, že tomu tak je i v jiných skupinách menšin. Pokud se lidé roz, roz, pokud se ti lidé rozhodnou, že chtějí jaksi skrýt svou eh, etnicitu, nebo že tedy si chtějí přihlásit k té většinové společnosti, tak je nemůžete nějakým způsobem tlačit k tomu, aby se přihlásili k menšině nebo k jiné skupině. Nicméně pak jsou zde ještě takzvaná měkká data, která máme například eh, z jiných různých průzkumů. A myslím si, že to bude právě úkolem nové nebo té vídeňské agentury pro základní práva, aby provedla určité výzkumy, aby měla eh, možná ne tedy ty oficiální údaje, ale, ale určité ty takzvané měkké údaje nebo údaje z různých eh, neoficiálních průzkumů a tak dále. To jsou mé názory k tomuto tématu. Velice si přeji, abyste měli dostatek trpělivosti a abyste dosáhli úspěchu, protože je to velice těžká práce. Děkuji mnohokrát, paní Bauerová, za vaše slova, za to, že jste nás uvedla do souvislosti hledně že jste uvedla do souvislosti některé přístupy, které se zde objevily, zazněly zde během dnešního dopoledne. Dávám slovo paní Kilnilsenové. Děkuji, paní předsedkyně. Paní poslankyně má odkloněný mikrofon, je velmi špatně slyšet. Já myslím, že eh, jsme dnes zdaleka nevyčerpali možnosti tohoto tématu. Myslím si, že je pravda, že je potřebné rozlišovat mezi ženami migrantkami, mezi romkami a tak dále, pokud chceme vypracovat jasně zacelená opatření efektivní opatření. Dnes jde především o to, a to mají společné všechny skupiny žen, které jsme dnes, zde dnes zmiňovali, že pokud je nějaká populace pod tlakem vystavené diskriminaci, tak ženy jsou vystaveny dvojí diskriminaci. E, navíc toho titulu, že jsou ženy. A proto e, já jsem se rozhodla přidržet se pouze eh, otázky eh, Romek, protože pocházím z regionu, kde často čelíme tomuto, eh, této problematice. V nedávné době, 25. března, byla v parlament, bylo v parlamentu přijato usnesení. Týká se to druhého samitu evropských Romů musím říct, že to usnesení nebyla zapracovaná problematika genderová, té rovnosti mužů a žen. Myslím si, že to je určitá mezera, určitý nedostatek, eh, který bych ráda v budoucnosti napravila, protože skutečně je třeba zaujmout zcela specifický přístup k ženám, příslušnicím tohoto etnika. Diskriminace, eh, kterou trpí romské ženy, spadá do oblasti eh, základních práv, Eh, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a tak dále. Specifická situace romských žen v oblasti zdravotní péče, to tady bylo rozvinuto eh, obšírně. Paní Mihaleče se o tom zmiňovala. V nedávné zprávě se, řík, se hovoří, že první eh, těhotenství mezi Romkami nastává v 17 letech, prakticky se nepoužívá Um, antikoncepce a tak dále a tak dále. Kromě toho, eh, pokud je ty různé jaksi, eh, školní třídy, o segregaci, o to, že jsou eh, děti z důvodu svého etnického původu umístěvány do zvláštních škol nebo škol pro postižené děti, to je také problém, který je společný řadě evropských zemí. Přístup k práci, vůbec získání pracovního místa, rozdíly v odměňování, ale obtěžování na pracovišti, kterému jsou vystaveny Romky. To je další důležité téma. Ženy Romky jsou také vystaveny zesílené diskriminaci z důvodu své etnické příslušnosti. Já jsem vděčná za to, že španělské předsednictví Evropské unie stanovilo rovnost mužů a žen jako jednu ze svých priorit. A z tohoto pohledu také se věnujeme některým nedávným zjištěním. A Především se tady po nás žádá, abychom přišli s určitými návrhy řešení, takže není k tomuto bodu. Myslím si, že je třeba zavést eh, explicitně vůči romským ženám zacílenou politiku, mnohem efektivnější a mnohem více viditelnou politiku. Já si myslím, že o té zacílenosti se tady hodně hovořilo. Pokud je o zdravotnictví, je třeba eh, rozvíjet eh, profesní přípravu pro zdravotnický personál tak, aby byli zbaveni předsudku vůči této zranitelné populaci. Eh, často narážíme na jazykový problém v nemocnicích, komunikace mezi eh, zdravotnickým personálem a Romkami, respektive problémy s tou komunikací mají často dramatické následky pro zdraví těchto žen. Eh, dále veřejná zpráva, úřady také potřebují tlumočníky. Myslím si, že zajištění tlumočníků v nemocnicích a na některých úřadech, to by umožnilo eh, často zabránit eh, závažným pochybením, například v poskytování zdravotní péče, eh, včetně nechtěných potratů. V posledních letech se Romky, u Romek docházelo četnému porušování lidských práv, zejména porušování práva na osobní integritu formou nucené sterilizace. Eh, některé státy již napravily tuto věc, eh, ale jiné nikoli. Myslím si, že zásadní, aby členské země EU či kandidátské země na přistoupení k EU, to klíčové, aby země, kterých se týká otázka nucených sterilizací, zavedly a provedly oficiální vyšetřování nestraná v této věci. Domnívám se, že tyto ženy se zaslouží spravedlnost a e, zaslouží si uznání e, toho, přiznání toho, že se staly oběti takového postupu. Kromě toho je třeba zajistit jim očkodnění a je třeba potrestat vyníky odpovědné osoby. Myslím si, že to je důležité v rámci zajištění spravedlnosti v Evropě. E, romské ženy jsou také vystaveny riziku obchodování s lidmi a nucené prostituce. Parlament již 14. ledna 2009 ve svém usnesení o situaci v oblasti základních práv v EU eh, odhlasoval text, podle kterého členské země, které ne, neplní požadavky vyplývající eh, z aky komunitér v pokude obchodování s lidmi, aby eh, tedy zareagovali a napravili situaci. Pokud je o vzdělávání, již jsme o tom hovořili, ale rovněž zde je důležité věnovat konkrétní pozornost situaci mladých dívek, protože vzdělání je eh, klíčem k emancipaci. Eh, zvyšování povědomí v řadě zemích v řadě zemí je důležité i pokud je očinitele státu, úředníky. Hovořili jsme o eh, poškozených obětech násilí, které nehlásí svůj případ, protože mají potom co dočinění se zástupci z představitelů státu, které, kteří nereagují vhodně. Je tady třeba působit i v oblasti státních struktur, je třeba eh, vést eh, nebo zvyšovat povědomí mezi státními úředníky a je třeba no, také, abychom byli eh, pozorní, aby vdělí a bránili předčasným sňatkům, zaranžovaným sňatkům. Pokud jde o rovnost mužů a žen, promiňte, to jsem si spletla list – abych tady pokračovala ve svých návrzích. Pokud jde o rovnost mužů a žen, tady mám několik konkrétnějších návrhů. Například doporučuji vytvoření zvláštní jednotky vytvo- zaměřené na situaci romských žen v EU, a to v rámci Evropského institutu pro rovnost mužů a žen. Protože nyní existuje tento Evropský institut pro rovnost mužů a žen a domnívám se, že je důležité, no, Eh, bylo by zajímavé a podnětné, kdyby tam jedno pracoviště bylo vyčleněno právě pro romskou problematiku. Hovořili jsme tady o problémech se sběrem údajů, myslím, že tady je možné lecos vykonat. Dále by bylo vhodné, aby na radě byl vytvořen post zvláštního vyslance pro romská práva, kde by šlo o horizontální eh, zapracování této eh, otázky do všech, romské otázky do všech politik EU, zejména o zapracování otázky romských žen. A měla by být také prováděna kontrola efektivní provádění evropských nástrojů pro zlepšení situace eh, menšin a žen. Další doporučení, které bych ráda učinila, pokud je o eh, strukturální rovinu, vytvoření evropského cestovního pasu pro Romy, kteří mají bydliště v EU. Takovýto nástroj by byl uspůsoben způsobu života Romů a byl by obzvlášť vítán romskými ženami, protože jak se by se uznalo jejich kontinentální evropské občanství a svoboda pohybu v 27 členských zemích EU. A konečně, již to zde zaznělo, ráda bych tento bod podtrhla a zdůraznila, protože podle mě klíčový. Organizace romských žen a organizace Romů obecně, jako například Evropské romské fórum a fórum, eh, fórum té evropských Romů a kočovníků, by měly mít své místo v Evropské unii. Integrace Romů a zejména romských žen, dále vypracování eh, politik, eh, které se jich týkají, to mi připadá jako nutný předpoklad úspěchu. Hovořili jsme o eh, financování ženských združení, to je samozřejmě pozitivní krok, ale důležité, abychom romské ženské organizace zapojili do naší činnosti. Děkuji paní Kim Nilsenové. Nyní navrhuji, abychom si vyslechli paní Parvanovou, naši zpravodajku, které mm, děkujeme. Já se připojuji k díkům, které jste zazněli za organizaci dnešního slyšení. Paní Parvanovová, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pochopitelně toto téma je velice citlivé, velice těžko se řeší jednotlivé aspekty, jak říkala paní Bauerová nejen já, ale všichni potřebujeme hodně odvahy, hodně podpory, abychom dospěli k lepším výsledkům, než máme nyní. Podle mého názoru to není nedostatečná definice. To je určitý signál konsistentního přístupu, skutečné politické vůle, jak řešit tuto problematiku. I když to není překážka, tak si myslím, že dnes jsme si vyslechli názory jednotlivých zástupců eh, přímo z terénu a je pravděpodobně velice důležité, abychom po prosazení této politiky se zhora dolů začali řešit malé detaily, které jsou ale velice důležité právě pro lidi v terénu, v praxi. Doufám, že budeme úspěšní. Chtěla bych poděkovat za skvělé nápady, myšlenky. Hovořili jsme o nejrůznějších problémech. Na začátku jsem zmínila několik věcí. Je to otázka bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče, ale máme také otázku jazyka, eh, institucionálního rámce, eh, finančních prostředků, dále je tady problém chudoby, to je asi největší problém, který musíme řešit z hlediska menšin, dále násilí, obchodování s lidmi, nucená prostituce, sběr dat, výzkum a také to vše je v kontextu ekonomické krize. Měli bychom spravedlivě přistupovat k menšinám, měli bychom řešit jejich problémy, především z hlediska finanční a ekonomické krize. Pochopitelně máme různé menšiny, různé skupiny, některé jsou dobře etablovány, někdy známe jejich historii, jejich kontext, některé přicházejí z nových různých zemí, vznikají zde nové menšiny. Jsou zde také rozdíly v oblasti genderové politiky. V některých skupinách je právě více žen, které hledají pracovní místo, někdy se přemysťují celé rodiny, někdy se to týká mužů. To ale neznamená, že vytváření těchto menšin by mělo znamenat také různý přístup, netoleranci a diskriminaci. Evropa je pro všechny občany, měli bychom mít rovné příležitosti pro všechny a také rovné zacházení, rovný přístup ke všem. Všichni by měli mít stejná práva. Takže měli bychom začít nejhoršími problémy, řešit jeden po druhém, což je velice důležité pro definici menšin. Pravděpodobně jsou zde historické politické důvody, na které se musíme zaměřit. Nicméně antidiskriminace, rovnost, rovné příležitosti, to je zásadní hodnota pro nás, pro všechny. A když začneme z tohoto konce, tak přijdeme k lepším řešením a budeme mít větší vliv. Já v to pevně věřím. Tím si osvojíme nejlepší možné praktiky. Chtěla bych poděkovat všem, spolehám na vaše návrhy, vše jsem si pečlivě zaznamenala. V rámci naší zprávy vám poskytneme dobrý materiál. Myslím si, že materiál máme předložit 16. dubna a zcela jistě vaše příspěvky budou zohledněny. Děkuji. Merci beaucoup, madame Parvanova. Děkuji mnohokrát, paní Parvanovová. Děkujeme za schrnutí z dnešního slyšení. Samozřejmě i já se připoji k slovům díku, které jste zazněly. Je to evidentně téma, které nás všechny ve výboru zajímá. A můžeme se již o leco opírat v evropské legislativě je třeba především postupovat tak, aby legislativa, která již byla přijata, byla skutečně efektivně prováděna v celé 27. A to by již byl velký krok vpřed. Často zde také zazněl apel, aby byly k dispozici statistiky, ale já si myslím, že je třeba zaměřit se především na konkrétní opatření a kroky, protože Nakonec všichni a všechny v tomto výboru pro rovnost mužů a žen si přejeme, aby problém nerovnosti, ať už jakéhokoliv druhu, byl řešen. Byl zohledněn a řešen. Hovořili jsme o přístupu vedeném hodnotami, o horizontálním přístupu k řešení problému. To mi připadá velmi důležité na tom jsme se zde, myslím, shodli a také jsem si eh, zapamatovala to, co zde zaznělo ohledně kumulace eh, sociálních nerovností, sociální nerovností z různých důvodů u jedné jediné osoby. Také jsme hovořili o významu gramotnosti, vzdělání, které jsou klíčové pro to, abychom poté dokázali řešit další problémy, například eh, problémy zdraví či integrace na trhu práce. Děkuji vám všem za to, že jste mezi nás přišli. Děkuji všem našim odborníkům, kteří s námi strávili dopoledne věnované tomuto tématu. Děkuji poslancům a poslankyním, kteří se zúčastnili tohoto pracovního dopoledne. Děkuji a hodně štěstí do další práce, paní Parvanovová. Zároveň bych ráda vyjádřila díky sekretariátu výboru a tlumočníkům, kteří nás doprovázeli těmto pracovním dopolednem a umožnili eh, našim odborníkům